Uh, um, Dobré ráno. Uh, Myslím, že tady máme velmi kvalitní skupinu lidí, které potřebujeme, abychom mohli zahájit první bod na pořadu dnešního jednání, tedy zpráva pana De Campos týkající se informace o léčivých přípravcích podlehající omezení výdeje na lékařský předpis. A to tež platí i pro zprávu nebo stanovisko pana Kristiana Bušoje týkající se stejné směrnice, tedy ne, první bod nařízení, druhý bod směrnice, budeme probírat oba dva společně. Nejprve dám slovo panu de Camposi, potom panu Bušojovi a potom stínovým zpravodajům. Paní Vaskebres, pan Fox, Sabiny a jako vždy Heidi Rule která tady nahradí zelené, za což děkujeme. Myslím, že byste mohla vyhrát cenu za nejpravidelnější docházku. Takže máte slovo, pane Correo de Camposi. Děkuji, pane předsedo. Toto nařízení je malé nařízení, však má spojení na směrnici, takže ten dopad eh, uvidíme během celé rozpary, rozpravy. Eh, eh, nemocný potřebuje vědět co nejvíce o své nemoci a které léky jsou potřebné, aby se mohl léčit. Avšak je tady otázka, kdo a jak má tyto informace šířit. Na trhu máme Eh, velké eh, problémy s eh, těmito informacemi a bývají ovlivněné a někdy takovéto informace jsou omezené a ten pacient ani k ním nemá přístup. Čili máme tři charakteristiky, které takovéto informace musí být. Musí být důvěryhodné, musí být založeny na vědeckých současných poznacích, a musí být nezávislé. To znamená, máme právo vědět, kdo eh, tu informaci nám dává a kdo ji platí. Eh, musí být eh, dostupná takovému průměrnému, průměrné veřejnosti, která nemá větší poznatky. Veřejnost jako potenciální spotřebitel musí mít přístup k jasné informaci, což však někdy e, není možné, protože e, ty letáky bývají velice složité e, a dávají informaci tomu, kdo předepisuje ten lék a ne konečnému spotřebiteli. To povolení léku na trhu a konkrétní informace o léku jsou velice důležité a v různých zemích, ve Spojeném království, Polsku eh, a Švédsku, eh, byl tlak, aby byl vytvořeno zodpovědnější občanství a v tomto smyslu, aby spotřebitelé měli eh, informaci, jakou potřebují opatření, které musí výrobci přijmout eh, a eh, uplatnit při výrobě těchto letáků, musí zadučovat agentura a lhůta, eh, kterou tady máme, musí být rozšířena na 120 dní, protože 60 dní nestačí, aby tato informace měla potřebnou kvalitu. E, v případě odmítnutí e, je potřeba, aby e, ten žadatel měl možnost opravit tyto informace. Úloha agentury je velice důležitá, je to privilegovaný zdroj informací, ve všech evropských jazycích. Eh, léky, které jsou v agentuře schvalovány, už tyto požadavky splňují, ale v některých členských státech tyto požadavky ještě nejsou plněny. Děkuji. Uh, Děkuji. Kristian Bušoj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Kolegové a kolegyně. Od samého začátku bych chtěl říci, že jsem přesvědčen o tom, že tyto dva návrhy týkající se informovanosti pacientů jsou důležité jak pro evropské pacienty, tak pro farmaceutický průmysl v Evropské unii. V radě se dostaly tyto návrhy do slepé uličky a včera proběhla diskuse v Envy ze které jsme měli trochu obavy, ale přesto si myslím, že tyto návrhy jsou stejně tak důležité jako zbytek farmaceutického balíčku a měli bychom se ze všech sil snažit tyto návrhy prodiskutovat a nakonec i schválit. Musím říci, že když jsem psal toto stanovisko, tak jsem měl trochu těžkosti. Bylo totiž potřeba vyrovnat potřebu pacientů o informacích o lécích a chorobách, ale na druhou stranu zachovat zákaz reklamy, který je zakotvený ve stávající evropské právní úpravě. Ale jak říkal pan profesor de Campos, dnes v Evropské unii máme problém v tom, že se různě vykládají pravidla, vykládají pravidla o informování pacientů o lécích na předpis a následně tedy informace k takovýmto lékům jsou různě přístupné v závislosti na tom, v jaké zemi jste. Což není vhodné na jednotném trhu v Evropské unii. Mám pocit, že návrh komise byl dobrým východiskem. V návrhu stanoviska navrhuji několik prvků, které se snaží zpřesnit původní návrh komise. Domnívám se, že informace, které poskytujeme veřejnosti, musí být zacílená na pacienta, musí být srozumitelná, musí vycházet z posledních ověřených vědeckých údajů, z ověřených zdrojů. Pacienti musí být chráněni, informace by neměla být rozesílána přímo farmaceutickým průmyslem. Z toho důvodu se domníváme, že pacienti by měli mít privilegovaný přístup k těmto informacím. Na druhou stranu bychom měli umožnit tyto informace vydávat nikoli tištěnými médii, ale na vyžádání pacientů v tištěné formě. To by bylo přijatelné. Chápu, že je potřeba modifikovat informace na internetových stránkách, ale že by to zároveň nemělo vést k opětovné registraci celé stránky, to by nebylo proporční řešení. Na druhou stranu je potřeba zachovat přísná pravidla týkající se obsahu těchto internetových stránek, které musí být označeny tak, aby návštěvníci byli schopni vyhodnotit spolehlivost poskytovaných informací. Zároveň se domnívám, že je potřeba zajistit, aby průmysl se mohl vyjádřit, pakliže ho někdo obviní z toho, že nedodržuje pravidla k dalším zdrojům. Domnívám se, že EMEA by měla být jedním z hlavních zdrojů a souhlasím v tomto s profesorem de Camposech. Ale databáze Eudra by také mohla být, Eudra Farm by také mohla být eh, dobrým zdrojem. Informace mají být zaměřeny na pacienty a proto bychom měli brát v úvahu také organizace pacientů, Tolik tedy jenom pár hlavních bodů, které jsem chtěl na začátek zdůraznit. Rád si vyslechnu vaše názory na pozměňovací návrhy, které jsem předložil a rád s vámi budu diskutovat také všechny možnosti na vylepšení tohoto návrhu, tak abychom nakonec měli účinnou směrnici poskytující pacientům informace o lécích na předpis. Děkuji. Děkuji, děkuji panu de Camposi za velmi odborná a důležitá stanoviska. Teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Otázka, jak se zajistí, aby výbor pro životní prostředí si povšiml některých důležitých věcí, o kterých jste hovořil, které jsou součástí vyjednávání, jak tedy komunikovat názor tohoto výboru. Dobrá, nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. Paní Weisgeber je tady i pan Fox a předpokládám, že se k tomu chce vyjádřit i paní Rühle a paní Gebhardt. Takže Aně Weisgeber jako první. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat oběma zpravodajům za velmi dobré úvodní prohlášení, za velmi dobrou spolupráci a ochotu eh, se spolu konzultovat. Mně se velmi líbí, že chceme všichni změnit nebo zlepšit situaci v oblasti informovanosti pacientů. Podle mě tady existuje naléhavá potřeba něco zlepšit, Víme, že ne všechny informace jsou přístupné pacientům, některé jsou možná na internetu, ty ale zase nejsou ověřené, nejsou kvalitní. A když se ptám lékařů, tak mi říkají, že kolikrát musí pacientům 15 minut eh, vysvětlovat, eh, že ty informace, které mají, eh, jsou kolikrát nesprávné, že se jich nemají držet a musí všechno uvádět na správnou míru. A já si myslím, že by bylo dobře, abychom i tady tyto informace mohli regulovat obě. Eh, oba tyto návrhy jsou velmi důležité, už jsme o tom určitou diskusi vedli v minulosti. A proto chci pouze říci, že na to mám pozitivní názor na začátku měly obě strany na to úplně odlišný názor. My jsme nedávno měli schůzku s eh, organizacemi, které zastupují pacienty v Německu. Byli tam i zástupci ministerstva zdravotnictví a různé politické strany a tehdy nám bylo řečeno zástupci pacientů, že ten návrh komise, tak jak teď eh, leží na stole, není dobrý, ale je možné ho vylepšovat a jsou připraveni eh, ve prospěch pacientů Eh, konsultovat s ostatními. Já jsem byla včera trochu překvapena diskusí na výboru pro životní prostředí, protože socialisté a zelení tam eh, dali najevo velmi silné výhrady a oznámili, že budou chtít eh, předložení nového návrhu. Já si ale myslím, že bychom se měli držet tohoto stávajícího návrhu a kdyby přišel nějaký nový návrh, tak bychom ho stejně museli znovu podrobit podrobnému, podrobné rozpravě a proto bychom tady na tomto výboru měli pokračovat projednávání návrhu, který máme před sebou. Je tady celá řada pozitivních bodů. Pan Bozoj také uváděl celou řadu těch rysů, které by informace měly naplňovat. Víme, že nechceme, aby to byla nějaká pouhá reklama. Musíme rozlišovat. A stejně tak, co jsou to Víme, že máme letáky, které jsou překládány k léčivům, potom existují webové stránky, ale máme i celou řadu různých médií, ale zároveň je to rozdíl mezi pull a push, tedy informacemi, které pacient si aktivně vyžádá nebo pasivně přijímá. A z hlediska dostupnosti by bylo dobře, aby informace eh, na internetu byly ověřovány i ex ante, to je také důležitá věc, která je tady uváděna a proto podporuji pozměňovací návrh pana zpravodaje. Další strana mi přijde důležitá a o tom hovořil také zpravodaj na výbor pro životní prostředí a pan Buzet to taky uváděl. Ten důraz by neměl být na zájem farmaceutických společností, ale spíše na pacienta a proto mi přijde spolupráce s pacientskými organizacemi velmi důležitá. A já jsem v této souvislosti na něco narazila, je to něco nového, ráda bych to s vámi probrala. A sice na internetových stránkách jsou eh, dva typy informací. Na jedné straně jsou to informace týkající se farmaceutických eh, společností a ty by měly mít naprostou kontrolu nad obsahem informací na příbalovém letáku a informace na tom letáku by měly být ověřeny a to by potom mohly být dispozice na internetu. V Německu to například eh, je tak, že se nemůžete, pokud ztratíte například ten leták, se nemůžete najít informace na internetu. V tomto velmi vymez, úzce vymezeném rámci. Ale nezávisle na tom, co dělají farmaceutické společnosti, je také důležité, abychom měli nějakou nezávislou internetovou platformu, tak jak to například existuje ve Švédsku, kde jsou informace o léčivech, ale i o nemocech a typech léčby. A kde si to všechno můžete získat. Například, že jste k lékaři, ten vám řekne, že máte diagnozu vysoký krevní tlak, tak potom můžete na tom internetu se najít seriózní informace o tom, co máte dělat, eh, eh, a to kromě léčiv tam jsou e, i věci týkající stravy, pohybu, životosprávy obecně. Najde se tam informace o původu té choroby a tak dále a jaké máte alternativy. A to by měly být nezávislé informace na internetu a mně to přijde nesmírně důležité. Já jsem velmi ráda a zpravodaj na, na výboru pro životní, eh, na životní, pro životní prostředí se k tomu staví velmi otevřeně, že nezávisle na tom, jaké informace poskytují farmaceutické společnosti, bychom měli mít nějaký, nějaký způsob informování pacientů na internetu, který by byl spolehlivý, který by šlo kontrolovat a který by zahrnoval obsáhlejší soubor informací než ty, které jsou v příbalovém letáku. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte a byla bych ráda, kdybychom společně se o tom mohli poradit. K časovému rámci bych ještě chtěla Eh, říci, že je možné, že eh, výbor pro životní prostředí bude eh, volit, pardon, hlasovat teprve v červnu a proto můžeme trošku posunout termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já bych byla ráda, kdybychom mohli sladit naše stanovisko tak, aby obě tyto oblasti, jak životní prostředí, tak i ochrana spotřebitelů byla dobře vyladěná, byla tam dobrá rovnováha. Děkuji vám. Myslím, že bychom to měli probrat se zpravodajem eh, ty termíny pro překladání pozměňovacích návrhů. Teď je na řadě pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já vítám eh, tento legislativní návrh. Já bych chtěl poděkovat stejně jako paní Weisberger oběma zpravodajům. Existují velké rozdíly v poskytování informací pacientům v jednotlivých členských státech. Myslím, že bychom měli důvěřovat pacientům, že jsou schopni si informovaně rozhodnout o tom, jaké léky jsou vhodné pro to, co je trápí. Je pozoruhodné, že například v Německu, jak nám říkala paní Weisberger, když ztratíte příbalový leták, tak nemůžete si na internetu najít jeho kopii. To by mně přišlo, že e, je minimální úroveň informací, které by měly být k dispozici. Já souhlasím také se zpravodaj, že informace pro pacienty by měly být čistě informativní, neměly by to být reklamní materiály, měly to být nezávislé objektivní informace. Já si nepřeji, aby se tady byla situace, kterou máme ve Spojených státech, kde v televizi máte reklamy na léčiva. Jenom několik věcí, které mě mírně znepokojují. Je to pozměňovací návrh číslo 3 k nařízení. Myslím, že tady si všichni uvědomujeme, že jsme pod velkým eh, rozpočtovým tlakem v našich státech a já si nemyslím, že by daňový poplatník měl financovat tento nový systém. Já jsem připraven diskutovat o kompromisu. Je jasné, že agentura pro kontrolu léčiv by eh, Eh, měla být dostatek prostředků, ale ty náklady na to by měly nést eh, soukromé společnosti a nedaňoví poplatníci. Dále mám obavy z eh, pozměňovacího návrhu číslo 2. Opatření, které se navrhuje, není přiměřené k potenciálním rizikům, potenciálním rizikům. A já si nemyslím, že by EMA měla to centralizovně kontrolovat léčiva. Tak pane předsedo, to je všechno a děkuji vám ještě jednou. Děkuji zpravodajům. Paní Rile. Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat dvěma zpravodajům. Opravdu si myslím, že to jsou kvalitní návrhy. A budeme to muset probrat s našimi kolegy na Envy. Myslím, že všichni si uvědomují, že teď existuje na internetu celá řada informací, které nejsou úplně spolehlivé. A přitom tam kolikrát nelze nalézt informace, které by pacienti k dispozici mít měli. Už to tady bylo řečeno. Kolikrát neexistuje žádná kontrola nad těmi informacemi. Také existuje problém s příbalovým letákem. Velmi často starší lidé ty letáky ztratí a potom nevědí, s čím mají co dočinění. Například moje matka. A proto by eh, stálo za to, aby například příbuzní mohli poradit, mohli jim ty informace znovu někde nalézt. V Německu to je velmi obtížné a proto mi to přijde rozumné. Také to rozlišování mezi pull a push je zásadní, požadují to pacientské organizace, kde pravděpodobně ale máme potřebu ještě o tom diskutovat, je otázka financování. Já chápu to, co říká pan Fox, že členské státy mají problémy a že bychom se měli podívat na marže farmaceutických společností. A určitě by se na nákladech podílet měli, ale potom si nejsem jistá, že je možné zaručit nezávislost a objektivnost informací. A o tom budeme muset rozhodně diskutovat. To, co navrhovala paní Weichberg, mi přijde velmi rozumné. A jak už jsem říkala, proberu to se svými kolegy na výboru pro životní prostředí. A teď paní Gepard. Děkuji. Já teď mluvím jménem své kolegy, eh, kolegyně Barbary Weiler, která je stínovou zpravodajkou a tento týden nemohla přijet do Bruselu. Nejprve bych se chtěla připojit k tomu, co vlastně říkali všichni ostatní, tedy že obě tyto zprávy jsou eh, dobře sepsány a myslím, že se o ně můžeme při tom projednávání opírat. A také upozorňuji na základní věci, tedy že je potřeba, aby byly jasné, ověřené, spolehlivé informace v této oblasti a abychom eh, jasně zakázali reklamu v oblasti eh, léčiv, které jsou na předpis. S tím naprosto souhlasím. A dále souhlasím s tím, co říkala paní Rila a paní Weisberger, že v současnosti se na internetu nachází obrovské množství informací, ale velmi těžko se v tom hledá. Když si zadáte nějaký pojem, tak vám eh, se tam objeví celá řada odkazů. Někteří lidé to myslí velmi dobře, ale eh, kolikrát to nejsou spolehlivé ověřené informace a proto bychom měli zjednat nápravu. Měli bychom se bát toho říci, že to musíme regulovat. Měly by existovat kontrolované webové stránky, eh, na které se mohou pacienti obrátit eh, s důvěrou. To je podle mě na všech těch návrzích nejdůležitější. Pozměnací návrh číslo 3 od Antonia Koreji je velmi důležitý. Tady souhlasím s paní Rejle, že se musíme postarat o to, aby EMEA byla naprosto nezávislá, aby nepodléhala farmaceutickým firmám. A proto mi přijde tento pozměňovací návrh zásadní. Protože víme, že finanční možnosti členských států v současnosti nejsou úplně nejlepší, ale doufáme, že to tak dlouho nezůstane a víme, že musíme zajistit také kvalitu. A proto tento návrh podporuji. a nesouhlasím s tím, co navrhoval pan Fox. A teď ke zprávě pana Busoje. I tady bych chtěla jménem Barbary Vále říci, že hlavní rysy této zprávy jsou správné. A přístup pan zpravodaje tedy podporujeme. Myslím, že na našem hlasovacím seznamu bude u všech vašich návrhů plus, takže nemusíte mít velké obavy. A paní Weiler eh, mi také říkala, že se ta směrnice nemůže týkat pouze léku na předpis. Je velká škoda, že není možné rozšířit rozsah působnosti na celou oblast ale to by asi šlo příliš daleko a nedohodli bychom se na tom. Falsified medicinal product to je kategorie, která musí být nově definována a také by měla vzniknout informační kampaň pro spotřebitele, aby věděli, kam se mohou obrátit, když mají potřebu získat správné informace a také, aby byli informováni o tom, jaká rizika jim hrozí, eh, když eh, informace, které se získají, jsou nesprávné. Jinak eh, si myslím, že oba zpravodaji zpracovali dobré zprávy a já se těším na další spolupráci s nimi. Děkuji vám. Jenom jednu poznámku ještě z mé strany. Týká se to informací na internetu. Rád bych vám připomněl, že ve své zprávě o univerzálních službách, což se také týkalo telekomunikačních operátorů, je možné nařídit eh, provozovatelům webových stránek, aby na nich uváděli informace, které jsou ve veřejném zájmu. A je to tedy informační kanál, který může být velmi užitečný. Pokud například eh, chce nějaký státní orgán informovat všechny uživatele internetu o tom, že existují certifikované eh, stránky obsahující určité informace, tak by eh, to tam mohl pan zpravodaj také uvést jako alternativu. Pan Terberger je tady z komise, myslím, že velmi pozorně sledoval naši diskusi a já bych mu chtěl dát slovo, aby se mohl vyjádřit tomu, co jsme tady slyšeli a potom bych dal ještě jednou slovo byla zpravodajům, aby mohli shrnout naši diskusi a potom se budeme muset dohodnout na časovém harmonogramu. Takže pan Terberg. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl poděkovat oběma zpravodajům za dobrou spolupráci a také za pozitivní komentáře, které nás naší práci budou povzbuzovat. Zejména se to týká hlavních zásad, které tady byly jmenovány. Spolehlivost, nezávislost a orientace na srozumitelnost pro spotřebitele, tedy pacienty. To všechno naprosto odpovídá smyslu návrhu komise a také to odpovídá přesvědčení nového komisaře pro tuto oblast. Zaznělo to také během slyšení na výboru pro životní prostředí. Pan komisář tam uvedl, že se rád na tyto návrhy ještě podívá a zdůrazňoval zaměření na pacienty a s tím, že je potřeba posílit jejich zapojení. To bychom ale neměli chápat eh, v tom smyslu, že ty návrhy budou staženy ze strany komise, ale komisář Dali Eh, se snaží eh, pokračovat v legislativním procesu, který již byl zahájen, takže by bylo nepochopením eh, jeho konstatování brát jako stažení těchto návrhů komisař Dali se nechal inspirovat eh, z diskuse na různých krémích, také eh, v parlamentu, chápe to jako obohacení pro jednání a všechny myšlenky, které zazněly, eh, chce ještě proskoumat a zejména se chce věnovat oblasti lepšího zapojení pacientů. Chci ještě říci, že v těch jednotlivostech komise nemá žádné definitivní stanovisko, ale musím říci, že jak v těch zprávách, tak v diskuzi zazněla celá řada hodnotných myšlenek, o kterých je možné diskutovat. Například je to ta vazba nebo propojení s tou stávající databází Eudrafarm, která by neměla být eh, izolována a měla by být více zapojena do informování pacientů. A také se rádi budeme dát myšlence paní Weisberger, že by měly existovat portály internetové pro pacienty, které budou přehledné, aby tam bylo jednoduché si příslušné informace najít nebo stáhnout. se také zajistit, aby tyto portály bylo snadné kontrolovat. Nejde jenom o logičnost a přehlednost informací, ale i o to, jak mít takové portály pod kontrolou. To... Dále si myslím, že je velmi důležité, aby se tento výbor zajímal zejména o ty prvky našeho návrhu, které souvisejí s fungováním vnitřního trhu. Protože si myslím, že bychom na tomto vnitřním trhu měli mít jednotnou úpravu informování pacientů. A ještě jednou vám děkuji za pozornost. Uh, Dobrá, možná bych tedy požádal dva zpravodaje, aby zhrnuli tuto diskusi. Nejprve ale možná k otázce harmonogramu. Mohu vám předložit návrh, požádám o komentář. Návrh padl, abychom si dali více času na pozměňovací návrhy a abychom zpravodajům dali možnost více sprav, spra, eh, spolupracovat se stínovými zpravodaji. Ve výboru Envy by se mělo o tom hlasovat až v červnu, což znamená, že se to dostane až na zářivé plénum. Následně tedy bychom mohli dát 3 termín na pozněvací návrhy, pak se to probere 27. dubna a hlasovat se bude 28. dubna. S tím, že potom budete mít měsíc na vyjednávání s výborem Envy, kdy budete moci se snažit prosadit naši pozici. Takže požádám dva předkladatele, aby zhrnuli diskusi a vyjádřili se k návrhu eh, těchto návrhů. Takže Pan de Campos jako první, pan Bušo jako druhý. Děkuji, pane předsedo. E, nemám nic k tomu harmonogramu. E, jestliže Výbor MV nabízí více času na diskusi, souhlasíme. Ovšem nevím, jestli eh, více času nám pomůže eh, lépe vyřešit problémy, ale jsme otevřeni. Eh, ta rozprava, jak zde proběhla, já jsem hned na začátku dělal, že máme dvě věci, které jsou blízké, ale já jsem stínový zpravodaj e, projektu směrnice, tak jsem se k otázkám s tím spojeným nevyjádřil. A u kolegy Buzo je tomu také tak. Takže si mi dovolíte, já okomentuji e, ty návrhy ohledně směrnice. Za prvé, my jsme pracovali společně, spolupráce byla dobrá a mnoho návrhů, které zazněly, již byly začleněny kolegou Busojem, tak já mu za to děkuji. E, je to projev dobrého ducha spolupráce a určitá syntonie, která zde panuje. Avšak některé body ještě je třeba doladit. Ten nejdůležitější na které mi záleží nejvíc, eh, o kterém jsem zcela přesvědčen, je možnost, aby návrh směrnice komise dala možnost eh, převádět na třetí zodpovědnost a eh, zodpovědnost za šíření informací pro pacienty tím eh, se ten průmysl zbavuje inf- eh, jaksi zodpovědnosti za obsah informace. A to my nemůžeme v žádném případě přijmout. Určitě by to bylo užitečné, aby průmysl si mohl vytvořit eh, subjekty, které se budou specializovat na tuto práci. A vím, že průmysl možná nemá zájem vytvářet si jaksi interně oddělení, která se budou věnovat této práci. Jsou to další náklady pro ně, ale tento návrh není přijatelný. Protože když tu máme problém potom reklamace, stížností, i průmysl výrobce by nenesl zodpovědnost za obsah těchto informací. Víme, že některé E, některá léčiva e, znamená, dramatické situace, e, způsobila smrt pacientů a průmysl potom by mohl říct já nemám informaci za informace, které poskytují, protože to dělá třetí subjekt. Takže jsme velice silně proti tomuto návrhu. Pak jsou tu další menší návrhy. Myslíme, že lékař by eh, mohl, myslím to, to, že lékař by nemusel dát informace pacientovi, to nemůžeme eh, v žádném případě eh, přijmout, protože lékař musí vždy mít tuto možnost informovat, jako to Eh, jak to mu předepisuje Hippokratova přísaha. Spravodaj eh, tady hovoří o ústních eh, informacích, reakce, pardon, ústní po telefonu. Myslím, že by to mělo být písemně. my nemůžeme jaksi přecházet z jednoho extrému do druhému. Eh, jestliže eh, pacient nemůže mít eh, kopie letáku, na druhé straně by měl ústní informaci, která by, i když by byla nahrána, ten telefonický rozhovor, tak je to možnost tady, aby E, tato informace nebyla e, jaksi kompetentní, takže to také odmítáme. Co se týče poznámek, které se zazněly, e, jde to všechno v duchu dokumentu. Děkuji všem. Chci se zeptat komise využít příležitosti na koncept self-regulatory and co-regulatory. Švédská skutečno, eh, zkušenost nám eh, tady přináší self-regulatory eh, jev, ale zde je to určité partnerství veřejného a soukromého, protože regulátor, což je Združení švédských samozpráv, je partnerem toho průmyslu. Takže to není samoregulace, je to spoluregulace. A v textech komise eh, komise to nazývá samoregulací, takže myslím, že je to určitá terminologická dvojakost, eh, která by, kterou by bylo třeba objasnit. Děkuji. Možná budeme mít čas na to, aby se eh, kolega k tomu vyjadřil přímo. Pan Bušoj, nyní. Děkuji všem kolegům a kolegyním za pozitivní připomínky a konstruktivní přístup. Nevím, proč jsem se nesetkal se stejným přístupem ve výboru pro životní prostředí. Nicméně tomu prostě tak nebylo. S panem Dekampo jsem spolupracoval velmi intenzivně a děkuji mu za jeho pozitivní slova. Vezmu v úvahu jeho připomínky týkající se ústního vyžádání informací. Nakonec si probereme jeden pozměvací návrh po druhém, abychom si skonodovali pozici před eh, konečným hlasováním. Řada kolegů jasně říkalo, že musíme nejenom zakázat eh, reklamu léku na předpis, ale že také musíme jasně rozlišovat mezi informacemi vyžádanými a nevyžádanými. Následně si proto myslím, že ze zdrojů informací bychom měli výjmout tištěné sdělovací prostředky. Protože ty mohou poskytovat užitečné informace, ale zároveň se tam může objevit i skrytá reklama. Myslím si, že rozsah působnosti směrnice je omezen na léky na předpis. Nemyslím si, že bychom to měli rozšiřovat dále. A i na léky bez předpisu. V některých zemích se může dávat reklama na různé léky bez předpisu a myslím si, že v žádném případě by ale neměla být povolena reklama na léky na předpis. Myslím si, že co se léčivých prostředků týče, tak by měly být především dávány lékařem pacientovi, že to by měl být hlavní způsob léčení. Na internetových stránkách se často nevyskytují informace nutně o terapeutických postupech, máme tam pouze neutrální informace o různých lécích. Co se týče příbalových letáků, tak to je to tež. Tyto informace najdeme i na internetu a jinde. A vidíme, že pacienti hledají takovéto informace. Jinak souhlasím s panem Dekamposem, a to nejenom proto, že jsem vystudoval medicínu, ale protože mám pocit, že prostě takto to má být, že přímý kontakt mezi lékařem a pacientem by měl zůstat eh, tím hlavním prostředkem léčení nebo hlavním prostředím pro léčení. Děkuji paní Gebhardt za to, že slíbila, že její skupina podpoří řadu mých pozměvacích návrhů a zapracuji váš návrh týkající se povinnosti poskytovatelů předávat informace ve veřejném zájmu. S tím, že si probereme text, který bychom tam mohli zapracovat. Navíc plně souhlasím s novým harmonogramem. Myslím si, že dostaneme-li 12 dní navíc na to, abychom si probrali pozměňovací návrhy a měsíc navíc na vyjednávání s výborem pro životní prostředí, tak se zvýší šance, že Evropský parlament schválí tuto směrnici. Děkuji. Děkuji. Takže jsme se dohodli na harmonogramu. Pan profesor De Campos eh, vám dal jasnou otázku a ptám se tedy zástupce komise, jestli chce na tuto otázku nebo i na jiné otázky odpovědět. Ano, děkuji, pane předsedo. Náš návrh směrnice předpokládá, že by měla docházet k úřední kontrole poskytovaných informací, šířených informací. Kromě toho tam je odstavec, který dává poměrně velký manevrovací prostor členským státům a umožňuje jim do toho zapojit samoregulační a spoluregulační orgány. Mezi ty druhé budou patřit pověřené orgány, zatímco ty seberegulační to jsou v podstatě asociace podniků. To je tedy jasná politická volba, která určuje, do jaké míry věříte těm spoluregulátorům anebo samoregulátorům. Vzniká tedy veliký manevrovací prostor pro členské státy. Otázka je, jestli to bude parlament podporovat. Je pravda, že ve Švédsku mají model, který je spoluregulační, tedy ten uh, orgán je spoluregulátorem, nikoli seberegulátorem. Děkuji a děkuji také všem za jejich příspěvky do této diskuse, kterou znovu otevřeme v Dubnu. Teď si uděláme krátkou přestávku, ať si můžete vychutnat kávu a budeme pokračovat v 10 hodin. Hlasovat budeme elektronicky hodně, protože nás čeká poměrně mnoho hlasování, takže vás poprosím, abyste měli připraveny hlasovací karty. Paní Parvanova, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si všimla v bulharském překladu, že se liší název směrnice. Většinou pracuji s anglickým textem, ale tady v anglickém textu se píše V bulharské verzi eh, se uvádí pouze eh, pro lidské použití. Můžeme se podívat, eh, můžou se na to podívat právně legální služby. Ano, děkuji, že jste, si to, že jste si to všimla. V každém případě to předáme, takže do 10 hodin krátká přestávka. Am I right? Is from I'm Um, uh, Poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli začít s hlasováním. Right, could we, um... Poprosím vás, abyste se usadili. Rád bych využil elektronického hlasování v případě, že vím, že výsledek bude těsný. Právě se dohodujeme o tom, jak se bude hlasovat, tak prosím poslouchejte. Nebudeme tady hlasovat elektronicky v každém případě, ale pouze tam, kde je výsledek nebo kde se dá předpokládat těsný výsledek. Ask, uh, Mrs. Mrs. Uh, oh, is everybody's system working? Funguje vám všem hlasovací zařízení? Vyzkoušíme si hlasovací zařízení. Poprosím vás, abyste vložili karty pakliže se chystáte hlasovat. Zatím máme přihlášeno do systému 26 karet. Poprosím vás, abyste vložili kartu, zjistili, jestli funguje. Vyzkoušíme to ještě. Mělo by tam být jenom u systému napsáno, napsána Aha, zdá se, že nám to zrovna resetovali. Right. What's happening here? Uh, Takže si dáme testovací hlasování. No, uh, no, Teď jsme to resetovali. Poprosím vás, abyste zmáčkli buď to pro nebo proti, anebo zdrželi se, abychom viděli, jak to vyjde, takže zahajuji toto testovací hlasování. Press your buttons now. Prosím, abyste hlasovali. Nefunguje to. No můj funguje. Let's clear the vote and start again then. Tak to zkusíme znova. Mr. President. Oh, it doesn't work, right? We, we, we... Yes, it's okay. It's okay now. Señor presidente, el... no, no, no, está, no están funcionando las máquinas. ¿eh? Některým zdá se, že to nefunguje. Stále probíhá zkouška hlasování. Right, can, uh... okay. Let, well, everybody who plans to vote please put that... Poprosím vás všechny, kteří chcete hlasovat, abyste vložili karty do hlasovacího zařízení. Zdá se, že první řada stále nefunguje. Can you, clear, can you close the vote now? Right. Right, look, let's just have one more time now. Tak to vyzkouším ještě jednou. Poprosím ještě jednou všechny, abyste vložili karty, hlasovali. Is your card in properly? Right. Okay.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 Uzavíráme toto hlasování a podíváme se na čísla. Takže poprosím všechny členy EPP, aby teď zmáčkli tlačítka pro. Aby hlasovali pro. Všichni EPP, prosím, zmáčkněte pro a nikdo jiný nemačkejte tlačítka. Všichni EPP pro. Zdá se, že pan Kampo se nám připojil k EPP, co se tohoto hlasování týče. E takže uzavíráme hlasování pro EPP a vidíme, že jich máme 12, plus jeden se zdržel, takže 13 členů EPP hlasovalo, ne? Dobrá. Right, okay. Well, he'll come and sort it out for you then. Or we move to another seat, Christian. Right, okay. Takže teď všichni členové SAD, prosím, hlasujte. Uzavírám vaše hlasování, máme jenom devět. To by vás mělo být více, ne? Deset, dobrá. A teď prosíme liberále, aby vyzkoušeli hlasovací zařízení. Všichni liberálové, prosím, hlasujte. Přestaňte hlasovat nyní, jste čtyři, čtyři máte být, takže to je v pořádku. Koho ještě tady máme zelené? Zeleným to funguje, nefunguje? Can you check your... Um... All right. It's coming to sort you out now. Oni přijdou, opraví vám to. Já jsem měl pocit, že nám elektronické hlasování trochu zrychlí postup. Zdá se, že teď naopak jsme promrhali více času, než by nám to ušetřilo, ale doufám, že když tady přijde někdo po nás, takže už bude mít ten systém bez problému. Takže všechny ostatní politické strany poprosím, zkuste si odhlasovat. zelení, GUE a ECR. Takže i já bych měl hlasovat, že ano. Zelení, GUE a ECR. Funguje všem hlasovací zařízení. Dobrá. Přestaňme prosím nyní hlasovat, paní Stesen. Funguje to? Ano, dobrá. Tak, jdeme na to. Děkuji. Nejprve budeme hlasovat o zprávě paní Weisgerber. kde pak máme paní zpravodajku. Chcete říct něco k hlasování? Ähm, Jenom velmi stručně. U této zprávy jde o odstraňování byrokracie, o lepší zákony. Eh, týká se to osmi směrnic v oblasti metrologie, které chceme zrušit. Nicméně by nemělo zvyknout, vzniknout nějaké právní vákum. A ty nejhlavně, nejdůležitější rysy by měly být pojmuty do rámcové směrnice. Sice jde o to, že jednu směrnici výslovně zrušíme a sedm dalších převedeme do MID. E, shodujeme se na cílech e, s našimi kolegy, ale možná, že ta realizace těch cílů na to máme trochu odlišný názor. Teď hovořím o pozměňovacích návrzích. Myslím, že se nám tady podařilo dosáhnout značné zhody a můžeme tím vyslat na radě jasný signál a doufám, že se nám podaří na konci dospět k institucionální dohodě u MID. A já doufám, že i ten trial, který bude probíhat s radou, bude stejně kvalitní a konstruktivní jako dosavadní projednávání. Děkuji. Takže budeme hlasovat. Děkuji. Ano, jdeme stejným směrem, ale dáváme přednost eh, jiným způsobům realizace. Ne vždycky to je úplně spolu kompatibilní a já bych chtěla ještě jednou říci, že odstraňování byrokracie je sice hezká věc, ale Těžko se to dělá, když eh, to jsou oblasti, které jsou plně harmonizované a kde komise najednou navrhuje vzájemné uznávání. S tím máme trošku problém, s, s tím, že těch osm směrnic prostě jenom tak eh, odstraníme a proto jsem navrhovala, abychom to připojili k tomu, co už Evropská komise oznámila, tedy, že bude předložen návrh horizontální směrnice. Nicméně právní služba říkala, že to možné není a já upřímně musím říci, že znám i jiné legislativní návrhy, kde jsme něco takového udělali. Prostřednictvím pozměňovacích návrhů, kde jsme upozornili eh, v, členku, eh, pardon, v textu článku na to, že komise má záměr něco předkládat. A proto si myslím, že bychom i tu patnáctku měli tady ponechat a hlasovat o tom. Pokud hlasování prohráme, tak potom budeme hlasovat i o pozměňovací návrh číslo 14. Já k tomu nechci dělat žádný ústní pozměňovací návrh, to nám nějak nepomůže, protože vím, jaké jsou tady eh, poměry, jaká je tady většina. Nicméně souhlasím s pozměňovacím návrhy paní Weisberger, která chce rok 2013 nahradit rokem 2014 a chtěla bych do zápisu uvést, pokud bude přijat pozměňovací návrh paní Weisberger v pozměněné formě, tak budeme moci hlasovat pro celou zprávu. Ale za podmínky, že to, co paní Weisberger oznámila, že tedy v jednáních s radou a komisí bude požadovat revizi tohoto časového údaje, že o tom bude chtít dále diskutovat. aby to byl rok 2012 nebo 2013, teď si přesně nejsem jistá, co paní eh, Weisberger chce, ale že udělá všechno pro to, aby bylo dosaženo dohody s radou a konstitucí. Já si myslím, že by to mělo z jejich strany být přijatelné a potom bych mohla stáhnout ten eh, svůj původní ústní pozměňovací návrh, ale myslím, že bychom měli předtím hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 15. Eh, moje politická skupina to přinejmenším požaduje. Uh, je to v pořádku. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji za vaši podporu. Jde v podstatě o to, že právní služba řekla, že nemůžeme stanovat takové podmínky a nemůžeme požádat revizi něčeho, co ještě neexistuje. Ale ještě jednu informaci pro vás mám. V rámci meziinstitucionální dohody budeme moci tuto věc upravit, že tedy MID, ta revidovaná MID, bude obsahovat eh, příslušnou referenci a eh, na zrušení té dané směrnice. Já jsem vždy podporoval stínu zpravodaje, jsem také ráda, že paní Gephardt mě podpořila a mohu vám slíbit, že v rámci eh, meziinstitucionálního vyjednávání eh, budu usilovat o to, co jste říkala a děkuji eh, za vaši podporu u závěrečného hlasování. Myslím, že k tomu můžeme přistoupit. Děkuji, jak Aně, tak stínovým zpravodajům. V některých těchto podmíněných systémech jsme trvali na tom, že to nejprve že nejprve komise musí učinit prohlášení o budoucích záměrech předtím, než my to schválíme. Takže zpravodajové a stínoví zpravodajové by to mohli v tomto případě zvážit, jestli existují nějaké právní překážky. V minulosti jsme zjistili, že to je poměrně účinný nástroj. Dobrá, budeme tedy hlasovat. Nejprve článek minus jedna nový, pětka od Ani Weisgerber. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměvací návrh 15, článek 1, elektronicky budeme prosím hlasovat. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Jsme to uzavřeli, ale jasně to bylo poraženo, takže stejně hlas paní Rojtové by to nerozhodl. 9 pro, 23 proti, takže myslím, že u paní Rojtové to spadlo do zdržení se. Dobrá, 14 od paní Weisberger, kde je pro, proti, přijato. Tím pádem šestka odpadá a dostáváme se k novému článku 1a. Sedmička od Ani Weisgerber, je pro, proti, Přijato velkou většinou. Evelyn, tedy paní Gebhardt, nebude předkládat ústní pozměňovací návrh, tím pádem, tím, že jsme přijeli čtrnáctku, tak šestnáctka a osmička jsou přijaté automaticky. Takže nyní přeskočíme hned na stranu 6 pozměňovacímu návrhu 12. To bylo kritické hlasování, to poslední. Nyní se dostáváme k úvodnímu ustanovení 6.12. Pozměňovací návrh budeme hlasovat, prosím, elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 23 hlasů proti 10 pro. Čím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Paní Weisgerber, kdo je pro? Aha, tady hlasovat nemusíme, dobrá. Tím se dostáváme k konečnému hlasování o celém textu, které proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 30 hlasů pro, 3 se zdrželi, schváleno. Blahopřejeme. Myslím si, že tím jste dostala velmi silnou vyjednávací pozici pro jednání s radou. Nyní nás čeká stanovisko týkající se duševního vlastnictví. Paní Rojtová, chcete prosím vystoupit předtím, než budeme hlasovat? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat všem za spolupráci na této poměrně komplikované zprávě. Eh, chtěla bych jenom všem říct, že eh, samozřejmě to hlavní těžiště boje o tuto zprávu se odehraje v Jury, kde je 120 pozměňovacích návrhů a kde je dokonce odloženo o měsíc hlasování. Nicméně i u nás vznikly určité problémy. V první řadě bych chtěla, aby se vyjasnily pravidla, kdy lze a kdy nelze Eh, požadovat split vote protože u jednoho kompromisního pozměňovacího dohodnutého eh, návrhu eh, bylo řečeno že to být nemůže jinak já podpořím split vote který navrhuje u jiného kompromisního pozměňovacího návrhu socialisté. chtěla bych také říct že došlo k chybě v hlasovacím listu a to ohledně amendmentů thirty a thirty one kde máte ve svých listech někteří plusy, někteří minusy, ale jak názor zpravodaje, tak názor IPP je plus. Je to podpora těmto pozměňovacím návrhům a to právě proto, že byl zrušen kompromisní pozměňovací návrh, který byl původně dohodnut na split vote. Nebudu zdržovat, protože máme komplikované hlasování. Děkuji. Okay, well, Děkuji, vím, že tady je těch kompromisů opravdu několik, byly předloženy později, takže to pokusím projít pořádně. Já bych vás chtěl všechny informovat především, že tato schůze se vysílá po internetu, jenom abyste věděli. Ale kromě toho, že tady máme vlastní televizní vysílání, které eh, natáčí program o tom, jak fungují výbory, takže pokud vás natáčí kamera, tak vězte, že eh, to je z toho důvodu a že to je potěšitelný důvod. Chtěla si paní Rapty vzít slovo? Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Να ευχαριστήσω την κυρία Ρόιτοβα και τους υπολείπους συναδέλφους. Já bych chtěla v první řadě poděkovat paní Rojtové a ostatním kolegům, kteří na tom spolupracovali. Ta spolupráce byla velmi dobrá. Podle mě to významné stanovisko, které pomůže Evropské unii a chtěla bych ještě k několika jednotlivostem říct několik poznámek. Myslím, že je dobře, že se nám podařilo se dohodnout na několika pozměňovacích návrzích. Vím, že několik bych ještě bylo potřeba. A já bych chtěla zdůraznit některé z nich, pokud dovolíte, pane předsedo. Myslím, že jsme se domluvili na nezbytnosti aby se změnila působnost v některých oblastech o opatření, které by mohly vést i k trestně právním sankcím, pokud bude poškozeno eh, poškozen spotřebitel. A dále je potřeba zdůraznit, že musí na základní práva. Například by to mělo být ochrana, ochrana práva na soukromí. A dále bych chtěl říci, že v posledním volebním období v parlamentu vypukl jakýsi konflikt nebo souboj, eh, kterého se účastnili i někteří současní členové tohoto výboru. A já jsem chtěla navrhnout nový odstavec, který by se týkal on informování spotřebitel, protože jenom informovaný spotřebitel je správný spotřebitel. Dále mm, z jednoho bodu požaduje jiná, lepší forma eh, označování. To všechno souvisí s eh, lepší ochranou spotřebitelů. A proto bych chtěla požádat, abychom se snažili vyhnout problém, které už jsme měli v minulosti u etiketu, označování. Naše skupina má největší problém s bodem 8, který se týká opětovného použití produktu, což by eh, mohlo vést k poškození práv duševního vlastnictví. Paní Rojtová říká, že to je praxe v některých členských státech, ale my máme strach, že by to mohlo otevřít eh, dveře k tomu, aby tyto produkty byly znovu uváděny na trh. Na druhou stranu ale nemáme žádné záruky, že používání tohoto produktu bude brát ohled například na lidské zdraví. A paní Rojtová je také lékařka, byla také ministrní zdravotnictví a myslím, že eh, určitě chápe, o co mi jde. Už se eh, eh, dostávám ke konci. Chtěla bych přinejmenším poprosit o to, abychom u tohoto bodu zavedli nějaké záruky eh, zdraví. Děkuji vám za vaši zhodělavost, pane předsedo, a do, ještě jednu poznámku mám. Když hovoříme o předpisech na ochranu duševního vlastnictví, tak tady jde o práva tvůrců. A proto bychom měli podpořit i práva vědců a vědeckého výzkumu a také zajistit nějaký mechanismus na očkodnění za poškození těchto práv. Uh, Já jsem nechtěl zahajovat znova rozpravu, to se mělo stát v minulosti. Pan Strom také chce vstoupit do diskuse, paní Rojtová chce odpovědět. Jsme měli hlasovat. Takže pokud nemáme zásadní problémy s hlasováním, tak prostě hlasujme. Neříkejte nám, jak hlasovat máme, já myslím, že skupinou si to vyjednali, takže bychom měli hlasovat. Je to stanovisko, takže následně budete mít možnost pracovat s gestčním výborem a prosazovat si body, které chcete. A zajistit, aby gestční výbor přijal náš návrh. A myslím si, že tam bychom měli směřovat své politické připomínky. A teď bychom měli hlasovat. Hleda, že by paní Rojtová ještě chtěla vstoupit do této diskuse. Yes, you yes. want to come in, yes. yes. yes. You have a point on the vote. Yeah. Uh, well, yes, actually. Uh... A já mám hlasování. Musím říci, že jsem, mě, že jsem neměl pravdu, když jsem minule hovořil o certifikačních značkách. Spletl jsem se, za to se omlouvám. Spletl jsem si to s eh, národní legislativou, s kolektivními značkami, takže souhlasím s paní Rojtovou, že by to mohlo být eh, vhodným bodem, který by se doplnil do právní úpravy. Děkuji ještě jednou. A budeme tedy hlasovat. Eh, paní Rojtová, prosím. Já se chci, pardon, já se chci zeptat paní zpravodajky, jestli to, to co říkala, znamená, že by dávali ústní pozměňovací návrh k tomu Eh, paragrafu který se týká eh, možného použití se souhlasem, eh, se souhlasem majitelů značek toho zboží jestli to znamená to co říkala že chce podat ústní pozměňovací návrh který by byl přídavkem k tomu anebo ne protože původní kompromis právě všechny tyto věci řešil a byl stažen na základě vašeho požadavku. Tak to jedině nerozumím. Can I, can I suggest, can I suggest that we take any Možná, až se dostaneme k tomuto bodu, tak bychom to mohli vyřešit. Já myslím, že to bude daleko jednodušší takto. Μπορώ, μπορώ να διευκολύνω από τώρα, ίσως δεν διατύπωσα σωστά τη σκέψη μου. Myslím, že bych vám mohla už teď nabídnout podporu. Naprosto souhlasím s kompromisními pozměňovacími návrhy, ale kdyby nebyly přijaty, Eh, a jak už jsem říkal předtím, tak opravdu nemám s tím žádný problém, s těmi kompromisní návrhy. Je to teď jasnější? Já si myslím, že to necháme, až se dostaneme k tomuto bodu a potom uvidíme, jestli budete chtít předložit eh, ústní pozněcí návrh se, se souhlasem výboru. Takže, co se týče těch dohodnutých kompromisních názorů, tak prosím komentujme to až ve chvíli, kdy k ním dojdeme. Dobrá, takže můžeme snad začít. Nejprve máme nový odstavec minus 1 pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijato velkou většinou. Nyní máme kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Dva proti, takže přijato velkou většinou. Nyní se dostáváme k pozdějovce na 7 Kristiana Engstroma. Poprosím, abychom hlasovali elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 16 bylo proti, 14 pro. Takže teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato velkou většinou. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 14 od paní Rajtové, kdo je pro, proti, přijato velkou většinou. Nyní se dostáváme k odstavci 3 a nejprve pan Kreutzmann navrhuje, abychom vymazali celý odstavec. Kdo je pro toto? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní se tedy dostáváme ke kompromisnímu návrhu 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to elektronicky ověříme. Hlasujeme tady o pozměňovacím návrhu kompromisním číslo 3. Uzavírám hlasování. Přijato 20 hlasy oproti 11. Takže tím se dostáváme ke 21. Kdo je pro? Pan Menders to byl. Kdo je proti? Přijato velkou většinou. Teď, teď 21, paní Rojtová, Christian Engstrom, kdo je pro? Proti? Přijato. Velkou většinou. Teď kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní 25 od pana Menderse. Kdo je pro? Elektronicky si to ověříme. 25 pana Menderse. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Uzavírám hlasování. Přijato 17 hlasy, 15 bylo proti. Nyní se dostáváme k 26. od paní Kým. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato velkou většinou. 27. paní Rapty. Kdo je pro? Proti? Přijato. 28. pan Kreuzmann, Kdo je pro? Proti? přijato velkou většinou. 29 od pana Menderse, kde je pro, proti, zamítnuto velkou většinou. 30 Krojcmana Alvara, kdo je pro, proti, přijato. 31 od pana De Jonga, elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato velkou většinou. 28 bylo pro. Nyní 32 od pana Mendese, kdo je pro. Elektronicky si to ověříme. Zahajuji hlasování k návrhu pana Mandrse číslo 32. Uzavírám hlasování. Přijato 17 hlasy s tím, že 15 bylo proti. A nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 5. Paní Rojtové, kdo je pro? Proti? Přijato velkou většinou. Takže nyní pozněvací návrh 37 od pana Menderse. Budeme hlasovat elektronicky. 37. pan Menders. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 16, hlasy 14 bylo proti, jeden se zdržel. Nyní pan Šváb 38. Zahajuji hlasování, budeme hlasovat prosím elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato 17 hlasy, 13 bylo proti, jeden se zdržel. 39 od pana Třaskovského, Třaskovského. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto velkou většinou. 40 od pana Třaskovského. Kdo je pro? Tady si to, myslím, elektronicky ověříme. 40 předkladatel je pan Třaskovský. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 16 hlasy, 14 bylo pro. 41. opět pan Třaskovský. Elektronicky budeme hlasovat. 41. pan Třaskovský. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Nerozhodně 16 ku 16, takže zamítnu to. 42 od pana Třaskovského. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Takže teď pozměvací návrh a kompromisní 6 od paní Rojtové a pana De Jonga. Kdo je pro CA6? Myslím, že budeme hlasovat elektronicky. Kompromisní návrh 6. zahajuje hlasování elektronicky. Bylo zájeno hlasování. Tak všichni odhlasovali, bylo to přijato 16 ku 15, jeden se zdržel. Takže nyní další kompromisní návrh. Tady jsme měli split vote, že ano. Jenom se musíme podívat, jak to bylo rozděleno. Protože já to nemám ve svém hlasovacím seznamu. Takže kompromisní pozměňovací návrh 7. Pokud tomu dobře rozumím, tak SAD chtěli, aby se hlasovalo odděleně. Poslední odstavec, ve kterém se říká, žádá potřebu vzdělávat především mladé evropské spotřebitele, takže o tom se bude hlasovat zvlášť. Takže navrhuji, abychom hlasovali nejprve o první části, tedy od slov encourages až po slova counterfeit goods. Kdo je pro první část kompromisního návrhu 7? Kdo je proti? Přijato. A nyní myslím, že budeme hlasovat elektronicky o druhé části. Zahajuji hlasování o druhé části kompromisního návrhu 7. Uzavírám hlasování. Přijato 17 hlasy ku 14, což znamená, že nyní máme na řadě pozněvací návrh 47, ten je můj. Kdo je pro? Kdo je proti? Skoro nikdo. Děkuji. 48, to je také moje. Kdo je pro? Kdo je proti? To bylo přijato velkou většinou. 50 od pana Mendese, kde je pro, kde je proti. Také velkou většinou přijato. 51 od paní Rojtové, kde je pro, proti, přijato. 52 od paní Rojtové, kde je pro, kde je proti. To bylo také přijato. 53 byla stažena. Takže poslední stránka. Můžeme hlasovat unblock? Ne, já myslím, že ne. Já myslím, že bychom, je to moc komplikované, že bychom uh, měli týden jeden po druhém. 54 pro, proti, přijato. 55 pro, proti, Přijato. 56 pro, proti, přijato. 57 pro, proti, přijato. 58 pro, proti, přijato. 59 pro, proti, přijato. 60 pro, proti, přijato. 61 pro, proti, přijato 62, pro, proti, přijato. Pokud chcete někdo se zdržet, tak se prosím zdržte. 63, kde je pro, proti, přijato 64. Tady budeme elektronicky hlasovat. U 64 zahajuji elektronické hlasování uzavírám. Přijato 19 hlasy oproti 12 a teď se dostáváme ke konečnému hlasování o celém stanovisku, které tímto zahajuji, protože proběhne elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato 29 hlasy, dva byly proti, jeden se zdržel. Gratuluji mnohokrát, paní Rojtová. Děkuji. A nyní vás čeká velmi zajímavá práce s gestčním právním výborem. Dobrá. Nyní se dostáváme k hlasování o zprávě pana Repo o inovační, inovační politice společenství. Pane Repo, chtěl jste něco říci předtím, než budeme hlasovat a poprosil bych kameramany, aby mi ustoupili z výhledu. Pane Repo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Návrh eh, týkající se, to souvisí se včerejškem, kdy jsme hovořili o financování vědy a výzkumu a žádost, aby výdaje měly zahrnovat jak veřejné, tak státní výdaje. Takže jste měl pravdu, pane předsedo. Navrhujete tedy, ptá se pan předseda, změnu toho příslušného článku? Ne. Okay, let's, um, let's vote on Mr. Ripo's, uh... Teď budeme hlasovat o stanovisku pana Repo. Kompromisní eh, pozměňovací návrh číslo 1, kde pro, proti, přijato. Teď trojka pan, od pana Krojcmana, kde pro? Proti? Přijato. Mám tady napsaný ústní pozměňovací návrh od paní Rüle. Je to tak? Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu paní Rüle. Předpokládám, že všichni jsou pro. Kde pro? Proti? Přijato velkou většinou. Odstavec 3, pozměňovací návrh číslo 5 od pana zpravodaje, kde je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 4 od paní Ivanové, kde pro, proti, přijato. Číslo 6 od pana Krojcmana, kde pro, proti, přijato. Číslo 7 od paní Ivanové, kde pro, proti, přijato. 8 od pana Krojcmana, kde pro, proti, přijato. Číslo 9 od paní Ivanovy, kde pro, proti, přijato. A číslo 10 od pana Repo, z pana zpravodaj, kde pro, proti, přijato. Teď e, mohu si, že se pane Repo odvedl skvělou práci, všechny jste přesvědčil. Teď budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Hlasování je u konce. A 29 hlasů bylo pro, jeden proti, dva se zdrželi, takže vám gratuluji k přijetí vaší první zprávy jako zpravodaj. Uh, A doufám, že to je jenom první z mnoha dalších, které budou následovat. Teď eh, budeme hlasovat o stanovisku paní Pastos o padělaných léčivých přípravcích. Dá se, že paní zpravodajka nám tady chybí. Může nám někdo říci, kde se právě teď nachází? Už sem směřuje paní Bastos, nebo dorazí později? Myslím, že bychom měli hlasovat. Pokud paní Bastos dorazí, tak prostě dorazí. Nemůžeme to odkládat. Uh, paní Gepard chce slovo. Pokud čekáme na paní Bastos, tak bych eh, ještě chtěla říct jménem paní eh, Barbary Weiler, která je stínou zpravodajkou, že naše frakce stahuje pozdělací 23 a 24. A paní Weiler potom eh, předloží ústní pozměňovací návrh, se kterým, kde budeme vyhlasovat pro, což teď říkám, abychom tím trochu získali čas a 18, 37 a 43 od paní Bastos podporujeme. Um, any of the other shadows, uh, want... Má ještě někdo z ostatních stínových zpravodajů tomu, předtím budeme hlasovat? Paní Bastos, až se dorazí, tak se eh, s tím budeme muset seznámit. Kompromisní návrh číslo jedna o čtyř stínových zpravodajů. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď 32 od pana Foxe. Kdo je pro? Budeme o tom hlasovat elektronicky. Hlasujte, prosím. The vote is open. Uh, the vote is closed. Hlasování u konce. 23 pro 10 proti. Přijato. 34 a 33 byly staženy. Teď číslo 35 eh, od paní Weiler. Můžeme hlasovat, budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat. Hlasování u konce. 13 pro, 19 proti. Nepřijato. Teď 37 od paní Pastos, která už dorazila. Kdo je pro? Proti? Přijato. Paní zpravodajka je tedy tady. My jsme začali s hlasováním, protože máme málo času. Paní Gepard eh, se vyjádřila k několika bodům. Chcete také něco prohlásit? Já teď pozastavím hlasování a dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Uh, ale přicházím z výboru pro zaměstnanost, kde jsme také hlasovali. Chtěla bych hlavně poděkovat stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří eh, přednesli pozměňovací návrhy. Moc děkuji za jejich spolupráci. Máme tu výsledek, který je spíš jaksi pozitivnější, eh, než kdyby to bylo pouze mé stanovisko. Takže to obohatilo stanoviska všem přispěvatelům. Děkuji. Chtěla bych také říci, že to je velice citlivé téma. Návrh směrnice eh, nejde dost daleko, mělo by to být učiněno více. Eh, tato iniciativa na poli padělených léčiv eh, vyžaduje aby jak komise, tak členské státy bojovaly proti ilegálnímu prodeji eh, léčiv. Chci také říci, že oba cíle výboru, jednak aby eh, uživatelé eh, mohli rozlišit ty padělané léky a také, aby byla prvná náprava eh, na straně průmyslu. Myslím, že oba tyto cíle eh, toto eh, stanovisko podporuje. Doufám, že výbor při hlasování přijme naše doporučení v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Jenom připomínám, že jsme přijali pozměňovací návrh číslo 37 a teď jsme u 36 od paní Weiler. Kdo je pro? 36. Proti? Drželi se. Přijato. 39 od pana Foxe bylo stáhnuto, takže jsme u návrhu 40 a 41. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 42 od paní Weiler. Budeme hlasovat elektronicky. Číslo 42 od paní Weiler. Můžete hlasovat. Hlasování končí. 17 pro, 16 proti, jeden se zdržel. Přijato. Teď ústní pozměňovací návrh od paní Bastos. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Přijato. Potom 43 odpadá. Potom je tady návrh 44 od paní Bastos. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 6 od paní Bastos, kde pro, proti, přijato. Takže ta šestka tady odpadá. Teď 45 a 46. Ne, pan předseda se omlouvá, to bylo zamítnuto. Takže teď 47. Myslím, že 45 odpadlo. Takže musíme hlasovat o 45 a o 46. Omlouvá se pan předseda. Kdo je pro 45 a 46? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. Nebylo to úplně evidentní. omlouvám se, byl jsem trochu zmaten, říká pan předseda, nemusíme o tom hlasovat, protože se o tom má hlasovat pouze pokud ten eh, poslanecký návrh paní Bastos byl eh, zamítnout, ale on byl přijat. Takže jestli se nepletu, tak teď o tom hlasovat nemusíme. Thank you, Mr. Chairman. Uh, relativamente à emenda número 47, co se týče pozměňovacího návrhu 47, rád bych přenesl pozměňovací návrh ústní, eh, tady v druhé části, kde máme B. Shelby should take into consideration, tak bych to chtěla změnit. on this and be linked. Pardon, kde and uh, propojení s cenou příslušného lékařského eh, léčivého výrobku. Potom by mělo vzít v úvahu příslušný nebo ten léčivý výrobek. Yes. Myslíte cenu? Ano. měl by vzít v úvahu cenu toho zmíněného příslušného léčivého výrobku. Uh, Já se to pokusím vyjasnit. Hovořili jsme o pozornosti 45-46, ale o tom teď hlasovat nemusíme. A teď můžeme přejít ke 47, 40 byla trošku, měla trošku náskok, takže 47, tady je split vote, je to poznací návčí paní Parvanové. Nejprve bych chtěl hlasovat o první části a potom vyřešíme tu druhou část. Takže kdo je pro první část 47? Kdo proti? Přijato. A teď druhá část. Paní Bastos k tomu navrhla ústní pozměňovací návrh. A ta druhá část by teď měla znít následovně. And should take into consideration the price of the medicinal product concerned. And Mrs. Parvanova... A paní Parvanová s tím souhlasí, jestli to dobře chápu. Takže o tom budeme hlasovat, jak bylo právě pozměněno, kde je proti. Bylo to přijato. Teď číslo sedm od paní Bastos. Kde pro? Proti. Přijato. 49 od paní pardon, 48 od pana Foxe pro, proti také přijato. O sedmičce jsme hlasovali, teď 49 od paní Weiler. Kdo je pro? Proti? Přijato. 50 od paní Weiler. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 8 od paní Bastos. Kdo je pro? proti, přijato, číslo 9, pro, proti, přijato, 51 od paní Parvanové, pro, proti, přijato, 52 od paní Weiler, pro, proti, přijato, 10 od paní Bastovské, pro, proti, také přijato. Článek 2, číslo 53 od pana Foxe. Můžeme hlasovat elektronicky. Hlasování končí. 23 pro, 11 proti, takže přijato. 54. Hlasujeme elektronicky. Hlasování končí. 25 pro 9 proti, takže přijato. To je číslo 55. Zase elektronicky. Hlasování končí. 22 pro 11 proti, takže přijato. 56 odpadá, protože jsme přijali číslo 32. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Číslo 11 pan, od pana Mendrse. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 1 od paní Bastos bylo staženo, takže 13 od paní Bastos. Elektronicky. Číslo 13, ještě jednou říkám. Může, e, končí hlasování 22 pro 11 proti, takže přijato. 12 odpadá. 2 bylo staženo 14. Kdo je pro? Proti. Přijato. 15 od paní Bastos. Kdo je pro? Proti. Přijato. Číslo 16 od paní Weiler. Kdo je pro? Proti. Přijato. 17. Kdo je pro? Proti. Přijato. 19 bylo staženo, takže 18 od paní Bastos, kdo je pro, proti, přijato. Číslo 3, Kdo je pro, proti, přijato. 20 a 21, Kdo je pro, proti, zamítnuto. Číslo 22. Ho budeme o tom hlasovat? bylo přijato, takže budeme hlasovat o čísle 22. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 23 a 24 to bylo staženo. Společně s 25. 26 tedy. Kdo je pro 26? Proti. Přijato. A nakonec 27 od paní Parvanové. Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu stanoviska, takže můžete hlasovat. Hlasování končí. 30 pro, eh, jenom dva se zdrželi, já Blahopřeji paní Bastos k přijetí této, tohoto stanoviska. Přejeme vám, jakož i ostatním stěným zpravodajům, hodně štěstí v jednáních s výborem pro životní prostředí a teď si dáme krátkou přestávku do 11 a potom začneme diskutovat zprávu paní Rile. Budeme mít tady o 4, o 4 hodiny více na diskuzi.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 Sorry, I was just checking to see if uh, Mr. V... Snažil jsem se zjistit, jestli tady zástupce komise pan Wiedner. Zjevně je na cestě. Bude tady za chvíli, máme na něj počkat. Well, I think, um, I think probably... Možná bychom mohli využít tohoto času, protože nás čeká velmi komplexní zpráva, paní Rojle, takže bychom asi měli začít. Máme tady všechny stínové zpravodaje. Myslím, že pár nám jich tady chybí. Pan Engo je tady. Možná budeme muset počkat, než dojdou, dorazí všichni. Stínový zpravodajové, pan Korecman je tady, já jsem tady, pan Transefilidis je tady. Slovín tady není takže bychom možná měli chvíli počkat, pokud vám to nevadí, Heidi. Přijde pan Engel? Paní Verňo, protože i vy potřebujete tady mít své stínové zpravodaje. Okay, ladies and gentlemen, I think... Dámy a pánové, mám pocit, že už jsme kompletní, co se týče stínových zpravodajů a máme zde už i zástupce komise. Předpokládám, že pan Wiener přijde také, ale už tady máme někoho z příslušného generálního ředitelství. Myslím tedy, že můžeme začít a předám slovo paní zpravodajce. Děkuji, já už jsem také z komisi dostatečně ty věci prokonzultoval, takže nepřítomnost pana Vidnera tady není až tak zásadně. Bych chtěla poděkovat nejprve stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci, za důvěru, kterou mi eh, věnovali. Doufám, že jejich důvěru nesklamu. Chtěla bych poděkovat také sekretariátu eh, za dostatečný prostor. Napřed jsem dostala pouze čtyři strany, ale eh, nakonec jsem mohla využít více místa i proto, i přesto musím eh, poprosit vaše pochopení v tom smyslu, že ten text je velmi zestručnění, nicméně já sama jsem předložila pozměňovací návrhy, které vám rozešlo všem z vás, kteří vy o to vyjádříte. Zavedla jsem tady teď trošku jinou strukturu, podtitulky a struktura celého textu je teď, doufám, jasnější, protože díky pozdělacím návrhům teď mám víc místa na tu zprávu a tím jsem to mohla trošku vyjasnit a doufám, že i to politické sdělení je teď jasnější. Vše vám to rozešlu, ale nejprve jsem chtěla získat souhlas nových zpravodajů s těmito změnami. Podle mě tím ten text eh, děláme čtěte, čtivější a přehlednější. I tak je to kompromis, eh, neměli jsme čas pro nějaké dlouhé hodnocení, Snažili jsme se zohlednit eh, praktiky, praktiky tedy na straně zadavatelů, ale i na straně soukromých, soukromého sektoru a identifikovat hlavní problémy. Ne všechny problémy, eh, na které se byla opozorněna, jsem tady mohla postihnout, ne všude eh, zacházím do detailů, například v oblasti sociálního bydlení. To jsem tady pouze zmínila, ale je to velmi komplikovaná oblast. Stejně tak je to téma městského plánování. I tady jsem to mohla jenom zmínit, ale právě u toho městského plánování je evidentní, že právě zadávání veřejných zakázek je v této oblasti ovlivněné eh, nadměrnou legislativou a příliš přísnými podmínkami a znamená to potom, že městská zpráva eh, má zúžený manevrovací prostor. Problém je také eh, v tom, že soudy na různých úrovních v Evropské unii eh, jinak vykládají ustanovení týkající se postupu pro zadávání veřejných eh, zakázek. Například v oblasti městského plánování nebylo nikdy naším cílem, aby prodej pozemků spadal do veřejných zakázek, ale dnes je to tak, že pokud město prodává pozemky, protože například chce vytvořit nějaký klastr, Eh, ví, že eh, prodalo už jeden pozemek eh, firmě z oblasti IT a potom bude chtít ty sousední pozemky prodat ostatním podnikům této oblasti a e, německé soudy e, říkají, že to potom také spadá do veřejných zakázek. Teď to bude zkoumat také Evropský soudní dvůr a my doufáme, že ten ve svém rozhodnutí jasně řekne, že něco podobného nebylo vůbec zamýšleno a není to veřejná zakázka. Způsobuje to také problémy mm, v tom smyslu, že Eh, teď mají zadavatele veřejných zakázek zúžený eh, manevrací prostor. Já doufám, že komise přeskoumá celou situaci a v tom hodnocení, které komise bude provádět, udělá široké hodnocení a zohlední všechny aktéry a bude se snažit posoudit komplexnost situace v její šíři. My bychom se potom měli zabývat eh, situací, kdy například tam, kde konkurence funguje, ve stavebnictví řekněme, aby konkurence fungovala i v evropském měřítku a postarat se o to, kdy například neevropské firmy konkurují evropským firmám a konkurují jim za pomoci státní pomoci. Vím, že to není úplně naše parketa, je to parketa Intre, ale doufám, že to potom bude zohledněno v tom hodnocení. Hlavní téma této zprávy pro mě je eh, vytvoření právní jistoty. A také trošku je cílem povzbudit zadavatele veřejných zakázek, aby vybírali nejlepší nabídku, ne nutně nejlevnější nabídku. Ale myslím, že vzhledem k té právní nejistotě zadavatele vybírají velmi často tu nejlevnější a nezohledňují lepší podmínky, které by mohly být ekonomicky výhodnější. Proto si myslím, že je potřeba zlepšit právní jistotu a já bych si od komise přála, aby nabídla více eh, rad, aby se lépe koordinovala, aby lépe vedla také generální pro trh, to je to oddělení, které má hlavní zodpovědnost na tuto oblast. A také bych si přála, aby webové, informace na webu byly přehlednější a jednotné, aby obě strany mohly si velmi rychle zjistit, jaká je, jaký je právní stav na evropské úrovni, aby nemuseli trávit hodiny rešeršemi. A také navrhuji, aby vznikla databáze. Dále bych chtěl zmínit ještě jednu věc, která někdy vede k různým nedorozuměním. Je to otázka kritérií. A to jak sociálních, tak ekonomických. Není to žádný můj vymysl, je to Eh, součástí příslušné směrnice. Já vím, že v některých českých státech jsou eh, kolem toho kontroverzní diskuze, ale musíme si uvědomit, že evropské směrnice dávají možnost buď vybrat nejlevnější nabídku, anebo kvalitativně nejlepší a proto je potřeba stanovit kritéria a ta jsou sociální, nebo ty kritéria jsou sociální nebo ekonomická a já si myslím, že komise by tu měla vyjasnit, jak to s těmi kritérii je. Například v Německu mm, vznikla kritika týkající se cizích prvků eh, s tím, že na do německého práva vstupují někdy prvky od a tím vzniká nejistota o tom, jak by to přesně mělo vypadat. A potom chci říct ještě u překladů existují určité nesrovnalosti a prosím, když na něco narazíte, tak mi to dejte vědět ve francouzštině eh, se někde veřejný překládá jako veřejný a někde se to překládá jinak. Problém je s tím, že stanoviska a zprávy z vlastně iniciativy, tam to není dostatečně kontrolováno a proto musíme najít eh, řešení ještě těch jednotlivých jazykových problémů. Anglickou verzi jsem již opravila, i tam byly v překladech chyby. A rozhodla jsem se dále pracovat na anglické verzi a od, od ne, nepřilížet k té německé verzi, protože by to bylo příliš komplikované. Tolik z mé strany, těším se na vaše připomínky, vaše návrhy. Doufám, že se dohodneme. A ještě jednu věc, jsem, to bych málem zapomněla. A sice je to téma nového právního stavu. A vy víte, že komise zadala studie hodnocení dopadu k koncesím na služby. A i v minulém eh, volebním období jsme něco takového podpořili. Já jsem vedla skutečně hodně rozhovorů a došla jsem k přesvědčení, že v této době by to bylo špatné e, přijímat nějakou novou legislativu legislativu, která by zase nepokrývala veškerou tuto oblast, ale jenom její část. Dospěla jsem k přesvědčení, že bychom měli se počkat na posouzení, eh, proskoumat to velmi podrobně a také proskoumat eh, dopad směrnice, která začne platit od příštího roku a která se bude týkat právních nástrojů. Eh, to, rozhod- to hodnocení od komise přijde až teprve za tři roky, ale já si myslím, že to stojí za to. Nejprve se musí právní situace konsolidovat. A musím vás ujistit o tom, že všichni, se kterými jsem hovořila, například zástupce českých států, ale hovořila jsem také s místními samozprávami, s komunálními podniky a podobnými, a všichni mi říkala, že v této Eh, chvíli bychom neměli přijímat žádný nový právní rámec, protože by jim to zkomplikovalo život, že bychom měli počkat. A já si myslím, že bychom se měli počkat na to, co k tomu komise řekne. Eh, ve členských státech je ta oblast eh, koncesí na služby upravena různým způsobem a to ale neznamená, že bychom měli na evropské úrovni něco přijímat. Měli bychom se nejprve vyhodnotit eh, to, jestli to skutečně naruší hospodářskou soutěž a jestli to je dobré pro vnitřní trh nebo ne. A proto bych byla proti dodatečné legislativě. Znamenalo by to další fragmentaci právního stavu a určitě by to nebylo ve prospěch zadavatelů veřejných zakázek, kteří teď v době hospodářské krize mají velké problémy. To je všechno. Děkuji. Uh, Děkuji paní Rule za velmi komplexní zprávu. Vím, že jste o tom hodně diskutovala se stínovými zpravodaji, mne nevím je. Sekretariat mi říkal, že předseda eh, umožňuje dávat stránky navíc. Eh, já to normálně nedělám, ale tady si myslím, že máme spoustu věcí, které je třeba v tomto textu ošetřit, Myslím, že tady už teď máme velmi silný tým z komise. Začali jsme ještě, než jste všichni přišli, ale vítáme vás. Také ještě vítám paní Ferheren. Na začátku jsem zapomněl přivítat paní Legrip, která převzala pozici od pana Barnie za zelené. On pracoval velmi dobře, vy budete zajisté také. Takže dám prostor stínovým zpravodajům nejprve a paní Hanslik a paní Gebhardt by se chtěli vyjádřit. Takže paní Engel, paní Varňo, paní, pan Kreutzmann, já jsem se dal eh, také na seznam řečníku, pan Trienta Filidis a paní Hanslik a paní Gebhardt. Pokud by ještě někdo chtěl vystoupit, třeba pan Šváb nebo někdo jiný, paní Thun, paní Váhen, tak samozřejmě můžete. Máme dost času na dobrou diskusi. V každém případě já budu hlídat hodiny, protože bych rád, aby komise měla možnost se vyjádřit. Takže dávám nejprve slovo panu Englovi. Děkuji, pane předsedo. Na začátek bych chtěl zdůraznit, jak se to udělal ostatně i vy sám, že kvalita i struktura zprávy je výborná a chtěl bych paní Rile za to poděkovat. Také bych chtěl poděkovat za ochotu se s námi vyměňovat názory a spolupracovat eh, velmi efektivním způsobem. V této oblasti, která je tak složitá, vítám volbu, kterou paní zpravodajka přijala a je to sice to, že zdůrazňuje potřebu zlepšit právní jistotu. Je to oblast, kde není možné všechno legislato, přijímat legislativu na všechno a všechno regulovat. Není to úplně eh, možné, protože víme, že tady jsou subjekty, které by potom mohly napadat eh, určitá rozhodnutí, ale to by nám nemělo bránit tomu, abychom požadovali velmi jasně, že je potřeba zlepšit právní jistotu a to v rámci stávající právní úpravy, a to té formální, ale také bychom měli usnadnit eh, postavení těm, kteří rozhodují o těchto zakázkách. A možná, že bychom měli mít nějaké jasné instrukce nebo pokyny na evropské úrovni, tak aby se v tom všichni dobře eh, vyznali. A to jak ti, kteří je nabízejí, i ti, kteří je přijímají. je tady celá řada velmi komplikovaných věcí, které se špatně upravují legislativou a tak, aby byly ekonomicky nejlepší. A já si myslím, že to by mělo být hlavní při posuzování o tom, kdo dostane veřejnou zakázku nebo ne. Víme, že jsou tady, i, jsou tady sociální i ekologické aspekty, které je možné zohledňovat. Víme, že velmi často ta nejlevnější nabídka může být ta nejzákladnější nebo nejtradičnější a nemusí zohledňovat ostatní aspekty. Ale těžce se představuje, jaký by byl nejlepší rámec, který by mohl zohledňovat eh, i tato kritéria, kromě těch ekonomických. Uvědomuji si také, že inovace, které jsou tak drahé pro našeho pana předsedu a také podpora malých a středních velkých podniků se tady objevují, přestože jenom symbolicky vzhledem k tomu, že ta zpráva je tak stručná, ale neměli bychom přehánět eh, eh, všechny ty zmínky o malých a středně velkých podnikcích. Nejsme parlamentem pro malé a středně velké podniky, ale samozřejmě jsem rád, že i eh, ve zprávě paní Rile se objevuje podpora těm koncesím na služby bych chtěl říci, že souhlasím s tím, že v současné situaci by nebylo správné, abychom začali nadšeně eh, vymýšlet novou legislativu a dostali se do situace, která už tady v minulosti byla, kdy byla snaha všechno upravit, pokud tady nebude docházet k nějakému narušení vnitřního trhu, eh, tak si nemyslím, že by bychom měli přistupovat a měli bychom přistupovat k nové legislativě, měli bychom zpět spíše se zaměřit na vyjasnění té stávající. Co ale nebrání tomu, aby komise nám předložila návrh legislativní povahy, kde by přehledně vysvětlila, jaký by byl cíl takové regulace. vzpomínám na slyšení, které jsme tady jenom měli s profesorem, který požadoval lepší regulaci, ale v podstatě neměl ani odpovědět na otázky, které si kladl. Těch otázek byla celá řada, byly velmi jasné, ale bylo evidentní, že je že neuměl formulovat, eh, pokud máme nějakou potřebu, tak jak by, eh, eh, jaká by na to měla být reakce a jaká by teda měla vzniknout legislativa. A na závěr, pane předsedo, a to je návrh, který pochází z mého rodného státu, který je velmi malý. Zdá se, že celá řada aktérů v této oblasti si nepřeje více legislativy. A myslím, že to se odráží také eh, v návrhu této zprávy od paní Rile, že bychom měli se spíše věnovat eh, vyjasnění hlavních pojmů, klarifikovat eh, postupy, spíše než předkládat návrh nové legislativy. Uh, Děkuji, paní Verňo, prosím. Děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat velmi srdečně Heidi Rille za skvělou práci a také za její velkou ochotu ke spolupráci. Myslím, že se to odráží v té její zprávě, protože tam jsou zohledněna přání prakticky všech stínových zpravodajů, která jsme měli to říci na té schůzce, kterou paní Rille svolala. Přirozeně sdílím její postoj k závažnosti otázky právní jistoty. V posledních letech je to věc, která zatěžuje ty, kteří rozhodují, ty úřady, které rozhodují, ale také to zatěžuje eh, soukromé, malé a středně velké podniky. A chtěla bych se obrátit na komisi, která je tady zastoupena. Vzhledem k tomu, že jsme měli ročení s celou řadou různých iniciativ v oblasti soft law, takzvaného, které byly trošku matoucí, zájemně se překrývaly a e, kolikrát e, Evropský soudní dvůr e, je nakonec rušil. Nicméně v oblasti veřejné, veřejného soukromého partnerství a koncesí na služby potřebujeme zajistit více pružnosti pro obě strany a já doufám, že komise zohlední tuto problematiku, přestože nebude překládat nové legislativní návrhy, ale bude se snažit o upřesnění definic a právních pravidel, které by měly platit v oblasti koncesí na služby. Myslím, že všichni souhlasíme tady v parlamentu, eh, nemusí to, že nemusíme přijímat legislativu. Je tady ještě několik věcí, které si zasluhují vyjasnění. Je to městské plánování a sociální a e, ekologická kritéria. Vypadá to, že e, legislativa nám nabízí moc příležitostí, ale já si myslím, že i tady bychom měli provést vyjasnění, abychom se vyhnuli novým žalobám k Evropskému soudnímu dvoru. Například u těch sociálních kritérií, to je, souhlasí, e, to, to souvisí s zaměstnáváním mladých lidí například, nebo zaměstnáváním postižených, a potom jsou ta, ta ekologická kritéria. A tady bych se chtěla eh, zeptat na jednu věc, která se teď připravuje, což souvisí s možností stanovení takových kritérií, které jsou neoddělitelnou součástí našeho sociálně ekologického modelu, který všichni bráníme, který jsme všichni také obhajovali během volební kampaně. A já si myslím, že bychom to měli znovu potvrdit, aby občané věřili evropskému projektu. Konkurence, to je také důležité téma. Jde o to, aby byla zajištěna kvalita nabídek a to by mělo být sdělení, které bychom měli vyslat. A je to tady dobře řečeno ve zprávě paní Rile a já doufám, že parlament to vezme na vědomí. Ještě úplně poslední stručná poznámka. Naprosto sdílím eh, to, co říkala paní Rile o překladu pozdělacích návrhů. Může to kolikrát být velmi nepříjemné. Um, Dobrá. Požádám sekretariát, aby se tímto bodem zabýval. Pan Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl samozřejmě nejprve poděkovat paní Rýle, odvedla skvělou práci. Chtěl bych jí zejména poděkovat za ochotu s námi diskutovat a za její spolupráci. Už dnes dopoledne se tady hovořilo o tom, že kolikrát ta ekonomická nejvýhodnější nabídka je ta nejlevnější. V Německu to tak je, že většina zadavatelů přistupuje k těm, nebo rozhoduje o tom, že to dostanou ti, kteří nabízejí eh, nejlevnější nabídku, ale víme, že by soukromé podniky měly mít příležitost se podílet na veřejných zakázkách, abychom podnětili konkurenci u nás v Německu například eh, mají spolkové země na starosti vypisování veřejných zakázek eh, příměstské dopravě. A kolikrát eh, ale nezasílají tyto, nebo nevypisují ty zakázky tak, aby mohly dostat také soukromé podniky. A znamená to, že Deutsche Bahn, tedy německé železnice, potom mohou nabízet eh, výhodnější ekonomické podmínky, protože eh, jsou v lepším postavení než soukromé podniky a proto si myslím, že bychom měli tady také uvést, že veřejné zakázky by měly být také umožněny pro soukromé poskytovatele tak, aby eh, tady fungovala konkurence. Ale přirozeně víme, že i eh, by měla být možná stanovená kritéria v oblasti sociálně ekologické a všichni, kteří podávají nabídky, eh, by a v Německu to také velmi dobře známe, by mohli například slíbit, že v rámci sociální odpovědnosti budou zadávat práci postiženým osobám. Protože jinak eh, ti, kteří je zaměstnávají, eh, by neměli vůbec žádnou šanci. To jsou možnosti, které by zadavatele měli mít i nadále. A proto bychom měli požádat komisi, aby přijala nějaké vysvětlení, pokyny, aby celá ta právní situace byla jasná, byla jasná i pro ty, kteří pracují eh, v místních samozprávách. A byl bych tedy velmi proto, aby vznikl nějaký manuál pro místní samozprávy, aby se v tom ti lidé, kteří tam pracují, mohli zorientovat a ale musíme zase zaručit dostatečnou flexibilitu, aby mohli reagovat na místní podmínky. To je ode mě všechno. Ještě jednou děkuji paní Jarile. Eh, předložíme ještě pozměňovací návrhy a doufám, že pro ně nalezneme většinu. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Děkuji mnohokrát, pane Kreutzmane. Teď já si dám na chvíli slovo, jakožto stínový zpravodaj. Je to, myslím, podle pořadí. Už jsem paní Rojle poděkoval za její přístup a rád bych na samý začátek řekl pár obecných věcí k zadávání veřejných zakázek. Jsou to věci, které by třeba mohly být zohledněny v úvodu této zprávy. Když se setkávám s veřejnými orgány, často narazím na to, že celý režim zadávání zakázek v Evropě je považován za něco otravného a byrokratického. Nedívají se na to jako na něco, co přispívá k jejich každodenní práci. A já mám pocit, že v tom spočívá poměrně zásadní problém v tomto vnímání. A myslím si, že na komisi je třeba apelovat, aby se s tím něco udělalo. Můžeme to také řešit s paní Reding, která tady včera vystoupila v roli téměř mluvčí za komisi. Jak jsme viděli ve strategii 2020, je zcela jasné, že strategické využívání zadávání veřejných zakázek je důležitým nástrojem, který nám umožňuje dosáhnout hospodářských, ekologických i sociálních reform a podporovat inovaci a podnikatelského ducha. Na druhou stranu ale často nehovoříme s místními orgány o tom, jak mohou zadávání veřejných zakázek takovýmto smysluplným a pragmatickým způsobem využívat. Myslím si, že co se řady těchto administrativních překážek týče, tak to lidé trochu přehánějí. Možná je to spíš z toho, že mají pocit, že to je příliš složité, v, mají pocit, že se musí obracet na právníky, protože jim není jasné, v jakém rámci je to zasazeno. Pokud tomu tak je, tak potom si myslím, že je to problematické. Řada těchto zakázek se stává stále složitějšími a následně se vyžadují určité postupy, na které ale třeba také nahlížet z pohledu dosahování lepších výsledků. Nejde tady jenom o nějaký postup, který by měl někoho otravovat. Máme-li totiž velmi složitou zakázku, tak je potřeba, aby docházelo ke kon- ke konstruktivnímu dialogu mezi oběma stranami a že zakladatel a dodavatel spolu musí strávit trochu času a přesně si probrat specifikace, které se očekávají od veřejné zakázky, tak abychom nakonec eh, měli hospodárnější řešení. Zdá se ale, že se z toho tratí zřetel kvůli právní problematice a myslím si, že my bychom v této oblasti opravdu měli tu diskusi se snažit vést, protože my jsme proto, aby zadávání veřejných zakázek bylo konkurenceschopnější a lepší, ale zároveň chápeme, že zadávání veřejných zakázek je nástrojem politické, eh, je, je nástrojem politiky. Takže myslím, že tento návrh by měl směřovat jak na komisi, tak na členské státy protože i nenutně ve všech členských státech se tato otázka řeší optimálně. Další věc, kterou chci říci, už tady vlastně zazněla. A to zapojení malých a středních podniků do výběrových řízení. V podstatě malé a střední podniky by se měly dívat na zadávání veřejných zakázek jako na obrovskou příležitost. Prostřednictvím internetu se totiž můžou dostat do obrovské databáze předvybraných veřejných zakázek. Můžou se podívat jednak na region, druhá na typ zakázky a v podstatě se takto uchází do práci. Pro malé a střední podniky by to opravdu měla být skvělá příležitost. Problém ale je, že, mala, že řada malých a středních podniků se eh, takto na to nedívá, protože aby se už předběžně kvalifikovali jenom, tak eh, musí projít opravdu velmi složitým systémem. A často ty veřejné zakázky jako takové jsou prostě příliš složité. Není to rozděleno na menší části. Eh, nejsou tam subdodavatelská řešení, kterých by se mohly ujmout malé a střední podniky. Zdá se mně tedy, že na tento problém bychom se měli soustředit. Byť si uvědomuji, že někteří kolegové a kolegyně chtějí, abychom tady měli určité hranice finanční zakázek, které se dávají malým a středním podnikům, ale já myslím, že to není problém, že v tom nevěsí, nevěsí, nevězí ten problém. Problém je, že malé a střední podniky zjevně se neobracejí dostatečně na tento obrovský zdroj práce. Mělo by to být přece běžnou součástí jejich marketingu. Ale přitom řada malých a středních podniků se veřejným zakázkám vyhýbají. A konečně inovativní zadávání veřejných zakázek, to je oblast, která mne velmi zajímá. Pan kolega Engel to zmínil, za což mu děkuji. Paní Rüle řekla, že měla pocit, že v mé předchozí zprávy z roku 2008 jsme tuto oblast dostatečně ošetřili. Já jsem velmi rád a pišný na to, že se takto na to dívá. Já mám pocit, že této zprávy by trochu pomohlo, kdybychom zhrnuli hlavní doporučení a tímto je vypíchli. Vím, že totiž komise eh, se řady z těchto návrhů drží, ale rád bych upozornil konkrétně na to, co podpořil tento výbor a to, že struktury, které jsou potřebné pro to, aby zadavatele veřejných zakázek se chovali inovativněji, vytvořilo generální ředitelství pro informační společnost, nikoli pro vnitřní trh. Brzy proběhne velká konference k této problematice tady v Bruselu. Požádali mne, abych na ní vystoupil a myslím, že všichni z vás byste měli k ní dostat pod podrobnosti. Generální ředitelství Enterprise se do toho také zapojuje, takže vlastně už tady máme zapojeny tři složky komise. Mám ale pocit, že si to zaslouží aktivnější podporu. Hovoří se zde o určité změně myšlení, změně chování apeluje se na zadavatele, aby si této oblasti více všímali, protože to je ku prospěchu všech. Oni dostanou inovativnější řešení a na druhou stranu to bude stimulovat reálnou, reálné hospodářství, především eh, co se inovativních podniků týče. Já bych tomu měl nějaké návrhy, nechci, aby celá ta zpráva se kolem toho točila, a točila ale myslím, že by bylo dobré to tam aspoň zahrnout. A to především z toho důvodu, že se to konkrétně zmiňuje ve strategii 2020 jakožto jeden z nástrojů. Takže myslím, že tímto bychom to mohli ještě posílit. To je z mé strany vše a budu se těšit na spolupráci s paní Rule. To je tedy můj příspěvek, jakožto stínového zpravodaje za svou skupinu a Nyní se vracím do své role předsedy a dám slovo panu Trantefilidisovi, aby hovořil za svou skupinu. Já bych chtěl v první řadě paní Rile poděkovat za velmi vstřícný postoj. Já jsem se s ní několikrát sešel a jsem si jist, že se budeme moci potkat ještě v budoucnosti a budeme moci eh, probrat několik podrobností. Mám jenom několik poznámek několika bodům. Myslím, že v této zprávě se správně konstatují ty problematické oblasti týkající se veřejných zakázek. Myslím, že musí dojít k vyjasnění stávající komunitární právní úpravy. Víme, že Evropský soudní dvůr se zabýval několika eh, nástroji takzvaného soft law. Já si myslím, že komise by tady měla hrát koordinační roli, měla by se postarat o to, aby nedocházelo k různým výkladům právních ustanovení, například i v rámci komise. Eh, víme, že sociální a ekologické aspekty se velmi málo zohledňují ve vypisovaných veřejných eh, řízeních. Myslím, že komise této oblasti ponechala určitou nejasnost a to vedlo k tomu, že panuje dojem, že není možné dávat přednost kvalitě a že je potřeba vždycky posuzovat všechno jenom podle ekonomičnosti nebo ekonomické výhodnosti. A já si jsem velmi rád, že to se také objevuje eh, v této zprávě. Nejde jenom o nějakou sociální zodpovědnost, ale jde o konkrétní opatření. A víme také, že malé a středně velké podniky by měly být povzbuzovány k tomu, aby se účastnili těchto veřejných výběrových řízení, protože to může zlepšit jejich šance na přežití. Veřejné zakázky pro malé středně velké podniky by rozhodně měly být častější a měli bychom zlepšit přístup malých a středně velkých podniků k zakázkám. Paní zpravodajka to tady uvádí velmi obecně, ale já si myslím, že právě tady bychom měli být v textu podrobnější. Je to také otázka kompetencí veřejných zadavatelů a zohledňování těch sociálních a ekologických kritérií v zakázkách. Děkuji. Okay, well, like Dobrá, zjevně máme velký zájem o vystoupení, už mám sedm přihlášených do diskuse a také bych chtěl dát slovo komisi. Máme na to půl hodiny a potom bych chtěl dát paní Rille také příležitost, takže by vás všechny poprosil o stručnost. Řekněme dvě minuty, ne že vám nutně budu hned vypínat mikrofon, spíše o to prosím. Kolega vám bude ukazovat eh, stopky. Takže paní Hanzlik, paní Gepard, pan Schwab, pan Tun, a pan Ferren, pan Torinen a paní Rojtová. Předpokládám, že to je pro tuto chvíli vše. Paní Hanzlik nejprve. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na samý začátek bych chtěla velmi poblahopřát paní poslankyni, která ve své zprávě velmi komplexně pojednala výzvy, které jsou spojeny s vnitřním trhem veřejných zakázek. Musím říci, že jsem pracovala ve výboru pro mezinárodní obchod na stanovisku k této zprávě a zcela souhlasím s tím, co paní poslankyně říkala o tom, že nemáme v Evropské komisi toto záležitost dostatečně koordinovánu. Týká se to totiž různých aspektů zadávání veřejných zakázek. Když jsem pracovala nad tímto stanoviskem, zabývala jsem se hlavně mezinárodními aspekty zadávání veřejných zakázek. Domnívám se, že i v této oblasti neexistuje dostatečná koherentnost a právní jistota u na jedné straně směrnic vnitřního trhu, které se týkají veřejných zakázek, a na druhé straně a, mezinárodními dohodami a smlouvami Evropské unie, které se také týkají zadávání veřejných zakázek. Jedná se tady hlavně o dostup evropských podniků, o přístup evropských podniků, především malých a středních podniků, o kterých jsme dneska tolikrát hovořili, na e, trhy třetích států a naopak zase. Tedy zdali podniky z třetích států mají přístup na evropský trh. Velmi často se tady objevuje problém a to, že evropské firmy si stěžují, že třetí státy velmi často se uchylují k protekcionistickým praktikám, které jim v podstatě uzavírají dveře na eh, trh jejich eh, veřejných zakázek. Země ze třetích, eh, třetí země a jejich podniky mají většinou lehčí přístup na náš trh, takže si mají na co stěžovat naše firmy. A myslím si, že tady je opravdu potřeba reagovat na tento aspekt. Evropská komise si myslím, že by měla zajistit, aby existovala, existoval větší sou, soulad mezi evropskou legislativou a mezinárodními dohodami, protože je to nezbytné pro to, aby evropské podniky mohly dobře fungovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vy tedy pracujete eh, na stanovisku výboru pro mezinárodní obchod. Dobrá. Paní Gebhardt. Děkuji. Děkuji paní Rühle za vynikající návrh, který předložila. Myslím, že také eh, obsahuje celou řadu zajímavých aspektů. Já bych se o třech z nich eh, chci zmínit a kde bych si přála posílení našeho textu. Víme, že díky Lisabonské smlouvě máme nové primární právo, dotýkající se také místní samozprávy nebo regionální zprávy a myslím, že bychom měli přemýšlet o tom, jak zlepšit eh, legislativu v oblasti zadávání veřejných zakázek. A další, eh, a to je druhá věc, o které jsem chtěl zmínit, věc, a všechno to spolu souvisí, je oblast městského plánování. Protože víme, že místní samozprávy mají velmi jasné představy velmi často na základě konzultací občany, jak chtějí dále utvářet eh, svůj prostor. A já si myslím, že potřebují větší flexibilitu pro to, aby to mohli provádět racionálně. Jde tady o takzvaný životní prostor, nejde jenom o hospodářský prostor. Jde o prostor, ve kterém žijí naše občané a myslím, že by v té oblasti mělo dojít k větší jasnosti. Třetí oblast, o kterém se chtěla zmínit, jsou eh, směrnice o zadávání veřejných zakázek. A skutečně je to tak, že během poslední revize té směrnice, já jsem tehdy byla s tím zpravodajkou za naší politickou skupinu, tak si na to velmi dobře vzpomínám, jak jsme o tom diskutovali. Eh, na jedné straně o tom, jestli by to měla být vždycky nejvýhodnější anebo nejlevnější nabídka. a myslím, že parlament se nakonec vyslovil, protože ten pojem, který je tam uváděn v těch směrnicích, by měla být nejvýhodnější nabídka. A protože jsme tehdy konstatovali, že nejde vždycky jenom u těch veřejných služeb, nejde jenom o e, cenu. A diskutovali jsme tehdy také o tom, že by mělo být možné, aby zadavatelé veřejných zakázek určovali nebo stanovovali sociální a ekologická kritéria pro své zakázky, protože to je nesmírně důležité. A evidentně to vypadá tak, že mezi tím eh, na různých místech, na no, různých odděleních Evropské komise, ale také na eh, různých místech ve českých státech eh, vykládají tato ustanovení různým způsobem. A to, co vy jste říkal, pane Kreutzmane, že by Evropská komise měla přijít s nějakými jednotnými pokyny nebo instrukcemi nebo výkladem, tak to je podle mě velmi nebezpečné, protože podle mých zkušeností to potom jde jenom jedním a to velmi úzkým směrem a tím se omezuje manévrovací prostor. A my jsme vždycky parlamentu říkali, a to už se dostávám nakonec, pane předsedo, že toto by měl být nástroj pro místní samozprávy, jak utvářet své město a jak formovat životní podmínky a že bychom je neměli příliš svazovat, jak to někdy Evropská komise nebo některá oddělení Evropské komise eh, dělají. Schwab. Pan Schwab, děkuji, pane předsedo. Já se mohu připojit eh, v se řadě věcí k tomu, co říkal pan Engel, pan Engels. Děkuji také za spolupráci s paní Rille. Já jsem ještě nečetl úplně konečný verzi toho návrhu, jenom tu předběžnou, ale i tak to velmi vítám. Já myslím, že tady je celá řada věcí řečena velmi zajímavě. Víme, že nemáme ani možnosti, abychom určité věci nemohli v krátkodobém výhledu řešit. Víme, že Eh, jsou to jednotlivé případy a některé z eh, těch případů, kdy jsou sporné, tak mohou jít až někdy k soudu. A já si myslím, že bychom samozřejmě měli všechny aktéry vyzývat k co největší objektivnosti, transparentnosti eh, v jednotlivých případech. Potom mohou i na evropské úrovni vystávat některé kritické hlasy. A vítám to, co říkal pan Harper, paní eh, Rille a paní Gepard v tom, že výslovně ve Evropské úpravě řečeno, že to má být nejvýhodnější nabídka. Nicméně obce eh, teď škrtají své rozpočty a eh, pravděpodobně budou dávat více přednosti těm nejlevnějším nabídkám, ale Eh, musíme jim dát jasně najevo, že evropské právo je k tomu nezavazuje. A ještě k otázce koncesí na služby. Myslím, že už jsme měli mnohokrát příležitost se o tom bavit. Já si myslím, že pokud komise chce v této eh, oblasti něco dělat, tak by nám to měla jasně vysvětlit. Ale co se týče eh, legislativních návrhů a jestli bychom koncese měli legislativně upravovat, tak abychom to usnadnili obcím, to bych eh, přivítal. A myslím, že bychom to potom mohli eh, tady na tomto výboru podpořit. Děkuji mnohokrát. Paní Dün je další. Um, Děkuji mnohokrát. Já bych také hovořila o koncesích, jestli mohu. Eh, což je oblast, kterou se zabývá tato skvělá zpráva. Všichni říkají, že potřeba místní orgány dále nezatěžovat eh, nějakými byrokratickými postupy, že je potřeba, aby mohli pracovat eh, pružně a efektivně a že z toho důvodu by koncese neměly být na stejné úrovni jako veřejné zakázky a že by to mělo být z rozsahu směrnice eh, vybráno vyňato. Otázka ale, co to jsou tyto koncese, jak jsou definovány, tím bychom se měli zabývat, to je první věc. A za druhé, myslím, že bychom se měli podívat na ta jednotlivá byrokratická opatření obecně při zadávání veřejných zakázek. Protože z toho důvodu máme regulaci těchto veřejných zakázek, abychom otevřeli trhy tak, aby ty zakázky realizovali ty nejlepší firmy, což je ve prospěch našich občanů. Pokud tedy budeme mít příliš mnoho regulace a příliš mnoho a byrokratických překážek a z toho důvodu tam nechceme zahrnout komi- tyto koncese, tak přece to nedělme trh. Raději si udělíme lepší definice a více otevřeme trh, protože když z toho koncese výjmeme, tak tím neotevíráme trhy. Thank you very much, Mr. Děkuji. Paní Ferhen, prosím. Bez mikrofonu. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní Rile za tento návrh. My jsme, já jsem byla, pracuji na výboru pro regionální pomoc a velmi dobře jsme vždycky spolupracovali s paní Rile tam v těch věcech, které souvisely s naší eh, prací. Byla tady řečena celá řada věcí, které zajímají i náš výbor, tedy že potřebujeme více transparentnosti pro veřejné zakázky, více jasnosti, ale ne nutně nový právní rámec. Myslím, že to bylo jasně řečeno i na našem výboru. A chtěla bych ještě velmi zdůraznit, že právě obce a Eh, a malé obce nebo malé úřady mají obrovské problémy se vyznat v té spleti předpisů a měli bychom jim to ujasnit. I na výboru pro rozpočtovou kontrolu se hovořilo o využívání eh, evropských prostředků, prostředků z evropského rozpočtu, které kolikrát nejsou správně využívány. A já myslím, že velmi často to není eh, úmysl, ale je to nepřehlednost předpisů, kdy ti, kteří eh, se dobře nevyznají na té úplně nejnižší úrovni v těchto předpisech, potom eh, dělají chyby a to neumyslně. Takže souhlasím s tím, že bychom se spíše měli zasadit o lepší, větší jistotu, o jasnost, o lepší koordinaci a lepší trans. To by usnadnilo život eh, obcím, ale i různým orgánům na místní a regionální úrovni. A to by také eh, mohlo usnadnit podnikání malým a středně velkým podnikům, protože na té místní úrovni jsou to objemem malé zakázky Myslím, že mm, kolikrát se to ani netýká nějakých obrovských stavebních prací, ale velmi často by z toho mohly mít prospěch malé střední velké podniky, které dostatečně neužívají, protože to je příliš složité. Děkuji, děkuji za váš příspěvek eh, ze zahraničního výboru. Paní Tornem, prosím. Er je er Děkuji. Asi nikoho ne překvapí, že jsem s touto zprávou velmi spokojená. Eh, pochází to od eh, kolegu z mé, kolegyně z mé skupiny, ale v každém případě děkuji. Za tuto zprávu plně s ní souhlasím a souhlasím také s potřebou eliminovat byrokracii, která se nám trochu nakupila a působí velkou frustraci především místním orgánům, eh, které se potom třeba i často dívají negativně na Evropskou unii. Mají Evropskou unii předkládat v kladném světle, ale přitom se zapletou do její legislativní džungle, takže je to staví do trochu prekerní situace. Nedostatek eh, jasnosti, především co se týče eh, městského plánování, je tady velký problém. V Dánsku se třeba rozhodli, že tam eh, bude u zadávání veřejných zakázek tohoto typu sociální klauzule. A ta si myslím, že je velmi v pořádku. Nicméně, dánská vláda potom měla pocit, že to jde proti pravidlům zadávání veřejných zakázek v Evropské unii, takže vlastně tady vzniká určitý konflikt při výkladu evropského nařízení. Otázka je, jestli to bude muset eh, být postoupeno až k Evropskému soudnímu dvoru, aby se situace vyřešila. A navíc se to využívá politicky. V mezistranickém boji a je to veliká škoda a působí to mnohým veliké frustrace. V době hospodářské krize veřejné zakázky opravdu mohou být eh, motorem ekonomiky a mohou také vést k větší integrovanosti našeho hospodářství. Domnívám se tedy, že tady opravdu vznikla skvělá příležitost a že to je klíčová zpráva. Ještě jednou děkuji. Uh, uh, děkuji, paní Litová na řadě. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla upozornit na jeden problém, který si doufám eh, dovoluji nazvat místní anebo nadnárodní kartely Eh, když budeme mluvit o veřejných zakázkách, tak si musíme být vědomi toho, jak vypadá dnešní praxe. Eh, není to asi všude, ve všech místech, ale přesto bychom eh, to měli mm, zohlednit. A myslím si, že bychom měli samozřejmě chtít zjednodušení pravidel, ale chceme-li něco nového, tak v každém případě nějakou lepší kontrolu. A ta lepší kontrola by byla ta veřejná. Myslím si, že pokud jde o veřejné zakázky z finanční podporou z fondů Evropské unie, tak by měla Evropská komise provádět srovnávací analýzy výsledků výběrových řízení a zveřejňovat vítězné firmy, včetně struktury majitelů, pokud jde o holdingy nebo dceřiné společnosti. Už jenom zveřejnění těchto seznamů by možná eh, pomohlo eh, prostě zlepšit kontrolu tady tohoto celého systému. Druhým indikátorem podle mě by mělo být zveřejnění cenových rozdílů Eh, mezi cenou vzešlou z tendru a potom výslednou cenou při předání díla. Pokud je třeba vyšší než 5 nebo 10 to je to, co bychom, bych ráda, kdybychom diskutovali. Ale prostě často se stává, že zvítězí někdo, kdo dá eh, nižší nabídku, ale ve skutečnosti tam je tolik více nákladů a celé je to přepracováno, že ve výsledku nakonec je to mnohem dražší a zásadně se toto děje u staveb, které jsou mm, nějakým způsobem spolufinancovány z národních rozpočtů a z fondů Evropské unie. My můžeme tady samozřejmě poukazovat na ty prostředky Evropské unie. Třetím indikátorem by měla být například cena za srovnatelný výkon. Například, jak je možné, že cena jednoho kilometru dálnice se tak zásadně liší Eh, prostě <laughs> mezi některými členskými zeměmi, kde, eh, když se to i spočítá přes kupní sílu a tak dále, prostě té měny, tak jsou tady obrovské rozdíly. To nejsou pěti, deseti, ale třeba dvousetprocentní rozdíly. A to na něco ukazuje. A toto všechno existuje, dělají si někteří lidé legraci v podstatě s veřejných prostředků a z celého toho systému. A já si myslím, že ta naše zpráva, pokud nebude obsahovat některá tato, eh, tyto věci, tak bude zase někde o mnoho etáží výš, jinak která se mi velmi líbí, jak to paní Rille připravila. Děkuji. Now, Mr. caught my eye right at the very end. Um, since you've all been so disciplined, I'm... Protože všichni hovořili tak krátce, tak dám slovo i vám potom chci ještě dát slovo komisi. Jenom velice stručně chci poblahopřát ke svělé zprávě. Především se mi líbí to, co jste říkala o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Co se koncesí týče, tak to vynecháváme, protože to bylo vynecháno z této právní úpravy z e, důvodu flexibility a nemá to takový velký dopad na vnitřní trh ale v každém případě podporuji to, co říkala Růža Thun o definici těchto koncesí. Ale mělo by to zajít ještě dále. Co se týče e, uplatňování obecních zásad e, zadávání veřejných zakázek, tak máme veliké problémy. Třeba co se týče zákazu diskriminace a potřeby transparentnosti, tak mám pocit, že tam vzniky, vzniká určitý zmatek a v této oblasti bychom v této zprávě měli žádat více jasnosti. Uh, um, Děkuji za toto. Poslední vystoupení v naší diskuzi. Vidím, že tady je pan Wiedner za komisi. Nevím, jestli paní Šiškovská bude také chtít hovořit. Já vám mohu dát velmi krátký čas, ale určitě budete mít ještě příležitost k dialogu v budoucnosti a potom budu chtít dát ještě slovo paní Rina, aby to mohla všechno zhrnout. Takže bych vás poprosil o stručné vyjádření. Děkuji. Já budu velmi stručný. Myslím, že je tady obsažena celá řada myšlenek, kde, které souvisejí s potenciálem peřejných zakázek. Jak ti můžeme podpořit celou řadu různých věcí, o které nám jde v sociální nebo i ekologické oblasti, ale problém je v tom, jak to dosáhnout. My to všechno víme, my víme, že chybí jasnost v mnoha oblastech, ale otázka je, jak to napravit. A podle mě nejlepší by bylo si to všechno nechat důkladně posoudit, aspoň na evropské úrovni, pokud nemůžeme si to zanalizovat na národní úrovni. Myslím, že bychom se potom měli pokusit hovořit jedním hlasem eh, u nás v komisi, aby jednotlivá ředitelství spolu souhlasila a shodla se na jednom stanovisku a to musíme dobře podložit. Když čteme tuto zprávu, tak eh, si myslíme, že bychom měli říci, že jednak je tady ten obrovský potenciál, měli bychom možná být také trošku pozitivní v té zprávě a Samozřejmě, já chápu, že spoustu věcí lze kritizovat, ale možná, že bychom také mohli více říci, co tedy komise má dělat. Myslím, že v současnosti je to příliš negativní ke komisi. Já myslím, že ve našem společném zájmu si vyhodnotit současnou situaci, říct si, jaký je potenciál a zasadit se o to, aby to hodnocení proběhlo, co nejdříve bylo co nejdůkladnější a teprve na základě toho přistupovat k nějakým opatřením na Evropské unii, tak bych byl rád, kdybyste byli v té zprávě trošku otevřenější k nám. Paní Žižkovská? Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně jsem chtěl říct několik slov k jedné konkrétní otázce, což souvisí s koncesemi na služby, abych vyjasnila současnou situaci komise si velmi pečlivě zanalizovala nejenom právní úpravu ve členských státech, ale také, jak funguje konkrétní situace v praxi. A žádná eh, rozhodnutí eh, nebyla přijata. Jsme připraveni konzultovat se všemi eh, institucemi a zainteresovanými stranami. Myslíme si ale, že je tady potřeba něco dělat. Jsou tady problémy, které potřeba řešit a měli bychom se bavit o tom, jaké, jak to nejlépe vyřešit. A ty problémy spočívají ve velmi vážném nedostatku transparentnosti. Tím, že tady není žádné rovné zacházení hospodářskými subjekty, nejsou tady rovné podmínky pro uchazeče a všechno to vede k omezené konkurenci, k tomu, že to není nákladově efektivní a že trhy jsou v podstatě uzavřené jenom pro národní operátory nebo subjekty. A chtěl bych upozornit ještě jenom na jednu oblast, jejíž význam narůstá, nejenom v hodnotě, ale v jejím rozsahu. A myslíme si, že bychom měli garantovat nejudřitelnější způsob, jak provádět určité ekonomické aktivity. A o těch řešeních samozřejmě jsme připraveni diskutovat. Uh, Děkuji. Já vím, že to budete sledovat velmi pečlivě, jak to bude dále vyvíjet a my bereme vaše vyjádření na vědomí a myslíme si, že bychom měli více hovořit o prospěchu, který eh, může mít celá Evropská unie z veřejných zakázek. Teď bych chtěl dát slovo paní Jurile na závěr, aby to zhrnula, ale ještě chci upozornit na časové termíny. Doufám, že paní Jurile potvrdí, že to je přijatelné. Pro pozměňovací návrh je termín 25. Jako března já je sváž 27. 28. bychom potom na výboru měli hlasovat a na plénu by to mělo jít v květnu, pokud to je přijatelné. Eh, byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřila a byl bych rád, kdybyste zhrnula naši dnešní diskusi. Já bych eh, v první řadě chtěla poděkovat za vaše vystoupení v diskusi. Myslím, že eh, na základě nich bude pro mě poměrně snadné připravit návrh, který bude přijatelný pro všechny. Já už jsem říkala, že jsem mezi tím eh, vylepšila strukturu prostřednictvím pozměňovacích návrhů, všechno to ještě dostanete, jsou tam teď, je tam teď více titulků, více jsem vyjasnila, o, co, o čem hovořím. Snažila jsem se také tam více rozlišovat mezi těmi sociálními ekologickými kritérii. Připojila jsem tam ještě jednu další oblast eh, týkající se malých a středně velkých podniků, takže mm, ty všechny věci tam teď jsou. Eh, více také hovořím o obecných cílech. Jediný rozdíl eh, mezi námi nebo mnou a komisí je hodnocení situace. A to nesouvisí teď s kritikou komise, ale spíše s kritikou celé té oblasti better regulation a jaké dopady to má v praxi. Víme, že Provádění eh, e, evropské legislativy ve českých státech velmi rozdílné, souvisí také s rozdílnými výklady ze strany soudů, ať už jsou to národní soudy nebo Evropský soudní dvůr. A v podstatě to vede v praxi k tak složité právní situaci, že jak pro zadavatele, tak pro malé středně velké podniky neexistuje dostatek flexibility. A my nechceme vytvářet více flexibility novou legislativu, ale měli bychom se postarat o to, abychom konsolidovali stávající právní úpravu. A já si myslím, že komise by se měla více věnovat pomoci a jistotě a vyjasňování. Ne legislativě, ale podpoře jednotlivých aktérů. Paní Gepard, k tomu možná potřebujeme nějaké e, sdělení nebo pokyny, ale to by mělo být projednáno Eh, s parlamentem. Víme, že také existuje jakýsi manuál pro sociální odpovědnost podniků, kde se některé věci o veřejných zakázkách nacházejí, ale je potřeba udělat pro transparentnost ještě víc. A parlament by v budoucnosti měl dostávat všechny podklady, které od komise dostávají členské státy. A tomu teď tak není. Já dostávám celou řadu materiálu od různých eh, institucí a aktérů, ale ne až tolik od komise. A ještě k těm koncesím na služby. V eh, směrnicích jsou definovány, a to v obou eh, směrnicích, jsou tam stanoveny také výjimky a jsou tam jinak koncese velmi jasně definovány. Mohu vám to poslat, eh, tu příslušnou pasáž, abyste se na to mohli podívat. Já to také cituji ve své zprávě. Evropský soudní dvůr eh, se opřel taky několikrát ve svých rozsících od tyto definice, ale je možné, že v konkrétních případech, v konkrétních dopadech to někdy nemusí být úplně jasné. Tedy jak například se má vykládat ta transparentnost a Eh, zákaz diskriminace, ale k tomu přece nepotřebujeme přijímat eh, nové definice. Já si myslím, že by stačilo se zasadit o eh, jasnější výklad. Pokud dochází, jak říká komise, k narušování hospodářské soutěže a trhu, tak bych ráda slyšela konkrétní příklady od komise. Mně si přinejmenším nikdo nestěžoval ani na straně soukromého sektoru, ani obce neupozorňovaly na tom, že by byla narušená právní situace na vnitřním trhu. Měli bychom si nejprve zjednat přehled o tom, co již máme ve směrnicích a teprve potom to řešit komplexně, ale nemá, nemá co postupovat po nějakých jednotlivostech. Já bych chtěl poděkovat, říká pan předseda paní Heide Rille. Všichni přispěli do této diskuse, byla velmi užitečná. 13 řečníků během diskuse. Myslím, že to ukazuje, jak velký zájem panuje o tuto problematiku. A já věřím, že tato zpráva bude velmi eh, důležitým příspěvkem do vytváření politiky eh, v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ještě jednou vám děkuji a paní Rila nenamítala nic proti těm časovým termínům, které jsem uváděl. Teď můžeme přejít poslední bodu, který máme na programu pro dopoledne. Bývá nám 20 minut. Je to nové stanovisko týkající se lepšího fungování potravinového řetězce v Evropě. Eh, hlavním výborem je výbor pro zemědělství. My jsme se rozhodli k tomu sepsat eh, stanovisko, je to důležitá část vnitřního trhu. Pan Fox napíše toto stanovisko, řekne nám, co si o tom určitě myslí. Pan Žuva a pan Westfal a pan Buzoj. Pan Leinen, nevím ještě, jestli zelení budou chtít k tomu něco říci. Poprosil bych těch, kteří odcházejí, aby odcházeli co nejtěžší. A dal bych teď slovo panu Foxovi, aby nám řekl, o co mu v tomto stanovisku jde především. Uh, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Ti z vás, kteří viděli zprávu pana Bového, tak uvidí, že ta zpráva je opravdu velmi rozsáhlá. A já bych rád, abychom se v tomto stanovisku soustředili na ochranu spotřebitelů a vnitřní trh. Rád bych, abychom to trochu více zacílili, než se povedlo panu Bovému. Návrh komise obsahuje deset doporučení politických. A já mám pocit, že sedm z nich jsou aktuální pro náš výbor. Jedná se o a, zrušení neférových smluvních praktik, zlepšení dohledu a transparentnosti na trhu derivátů, zavádění monitorovacích nástrojů ve spolupráci se statistickými národními úřady, doporučení, aby všechny státy měly na internetu dostupné srovnání cen mezi jednotlivými maloobchodníky, hodnocení dopadu opatření teritoriálních omezení dodávky, jelikož to může snížit efektivitu ekonomiky a jde to proti a, vnitřnímu trhu. Pravidla označování a navíc vybrané ekologické standardy a, a označování původu, což by mohlo zabránit obchodování přes hranice a harmonizace bezpečnosti a hygienických norem. Na základě těchto doporučení vzniká řada problematik, problémů, kterým bychom se mohli věnovat a v podstatě by se to dalo zhrnout na problema, do problematiky vnitřního trhu na jedné straně a spotřebitelů druhé. Co se spotřebitelů týče, měli bychom se snažit o to, aby i nadále byly k dispozici vysoce kvalitní produkty za ceny, které si spotřebitelé mohou dovolit. Netransparentnost vede k tomu, že se těžko dá říci, kdo přidává kolik hodnoty v různých fázích tohoto řetězce. A myslím si, že by vždy mělo být naším cílem informovat spotřebitele a když vytvoříme systémy pro monitorování cen potravin a pro jejich srovnávání, tak to k tomuto cíli povede. Nyní, co se týče vnitřního trhu, je jasné, že ve vyjednávací pozici si nejsou všichni rovni v dodavatelském řetězci. A to má následně dopad na konkurenci. Pane předsedo, já se domnívám, že svobodné trhy fungují, že správně alokují zdroje a že produkují cenově dostupné a kvalitní výrobky pro spotřebitele. Nicméně, aby mohly tyto svobodné a volné trhy fungovat dobře, potřebují transparentnost a nesmí se, nesmí se stát to, že větší aktéři zneužívají své pozice. Bez transparentního trhu, bez chápání jednotlivých vztahů v tomto řetězci nebudeme schopni chránit menší aktéry před většími, kteří zneužívají své pozice. Myslím, že je jasné, že určité neférové smluvní podmínky se objevují mezi zainteresovanými stranami a že ty vedou k pokřivení hospodářské soutěže. Komise navrhla doporuční, eh, dobrovolné dohody a některé státy si tento přístup už vyzkoušely. Ve Spojeném království jsme nedávno ale zavedli legislativní kodex, nicméně toto se stále ještě musí vyzkoušet. Myslím si, že je potřeba vyhodnotit stávající programy v členských státech a budu se těšit eh, také na sdílení případu osvědčené praxe, jak navrhuje komise. Pane předsedo, myslím si, že je potřeba, abychom se zamysleli nad řadou věcí. Chci už se spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a vytvořit konstruktivní stanovisko. Doufám, že se nám podaří soustředit se na ochranu spotřebitele a na vnitřní trh a že to nebude příliš široce zakrojené. Děkuji. Děkuji také. To bylo poměrně jasné vysvětlení a Pakliže je jich sedm z deseti eh, těch nařízení, které jsou pro nás relevantní, tak určitě bychom měli udělat takovéto stanovisko. Teď tady chce vystoupit pan Žuvan, což je první ze stínových zpravodajů. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych schrnout eh, svůj názor, své stanovisko. Zpráva jedná o věce, které jsou jasné a e, zaměřím se na bod, o kterých hovoří. E, vraťme se ještě e, do minulosti. V roce 1960 státy Unie, společenství Evropy měly dos, jaksi dostatečné prostředky potravené. Po e, dalších letech se systém e, nám rozbíhá, máme tu e, nadměrné násoby a vznikl z toho skandál. My teď máme politiku, která umožňuje kontrolovat zásobování a e, máme tu mléčné kvoty, které fungují pro všechny. Máme čisté vývozce, čili to je klíčová otázka. A jestliže nebudeme doceňovat eh, význam otázek, eh, které se byly nadneseny, za několik let eh, už nebudeme mít soběstačnost potravinovou a některé státy se možná rozhodli, že to není důležitý cíl, aby byly e, soběstačné, ale obchodně, když to vezmeme s růstem eh, cen, tyto státy přehodnotily své stanovisko a eh, již chápou význam soběstačnosti. Souhlasím s panem Foxem. Hlavním problémem je transparentnost Eh, aby cena nestoupala pro spotřebitele bez toho, že by také výrobce z toho měl prospěch. Čili je třeba se podívat jak systém funguje a aby eh, tu byla správná distribuce. Eh, my jsme vytvořili státní nástroje, observatoře, monitorovací centra. Avšak E, ta e, distribuce e, nemá, není na vině sama. Například dvacet procent jistého druhu výrobku produkují kolektivní průmyslová odvětví, čili je těžké zjistit, eh, jaká je konkrétní situace. Sdílím eh, všechny eh, údaje z zprávy pana Bové, ale je třeba se podívat na to tím prismatem soběstačnosti na poli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 má to význam pro všechny občany Evropské unie, protože eh, ten eh, řetězec eh, zásobování potravinami je důležitý, je třeba jej zlepšit. Je třeba, aby to byla transparentnost o trhu a cenách. Máme tu nerovnováhu mezi zemědělce a těmi, kteří obchodují jejich produkty. Zemědělci E, jsou nejen výrobci, ale e, také se stávají prostřed, prostředníky někdy a Čili to není pouze první článek e, řetězce, ale stávají se i dalšími články a to je důležité zohlednit. Druhý, druhá poznámka. Pokud neexistují důkazy, o nekalé e, soutěži. Mnoho smluv se zemědělci e, je neformálních a je tedy důležité, abychom k tomu přihlédli a změnili tyto podmínky. E, kontrolní systémy komise v takovýchto případech eh, nejsou účinné. Čili je tu spousta otázek, které třeba vyjasnit v této oblasti. Zemědělci jsou často nuceni eh, přistoupit eh, na to, že informace jsou důvěrné a to přispívá k tomu, že hospodářská soutěž neprobíhá e, správně. Je těžké potom e, získat důkazy o takovémto zneužívání. E, máme ještě otázku. Jaká je užitočnost Eh, derivátů zemědělských výrobků. Zdá se mi, že tyto druhotné eh, eh, produkty představují problém. Chtěla bych, aby tato otázka byla vysvětlena. Velice mě těší, že mohu s vámi spolupracovat a určitě tato diskuse bude zajímavá. Uh, Děkuji, pan Boršoj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan Lánoš bohužel je v tuto chvíli ve výboru Agri, protože se eh, naplánovalo hlasování na stejnou chvíli, ale požádal mne, abych zmínil tři body za naši delegaci. Za prvé se domníváme, že je potřeba posílit kupní sílu producentů. Organizace producentů v tom ale také musí se hrát svou úlohu. Je potřeba se obracet proti eh, neférovým smluvním praktikám a potřebujeme se podívat na evropskou politiku hospodářské soutěže. To neznamená, že bychom ji teď měli nějak zásadně měnit ale na druhou stranu si myslíme, že je potřeba alespoň udělat ty malé změny, které by eh, vyřešily to nejhorší. Jsme proto, abychom byli transparentnější. Je potřeba, aby se vydávaly větší informace k cenotvorbě, ale musí to dělat nezávislý orgán, nikoli nutně zástupci podniků. Otázka je, Jakou roli by evropský nástroj pro sledování cen mohl sehrát? Za další. Možná bychom mohli ustanovit ombudsmana pro takovýto řetěz. Spojené království už se zhodlo, že to ombudsman bude řešit, takže možná bychom mohli přijmout podobné řešení na evropské úrovni. Otázka je, jakou roli by tento ombudsman měl mít. Věříme, že diskuse, které tady proběhnou, a stanovisko para kolegy Foxe povede k posílení pozice zemědělců a bude to v dobrém souladu i s gestčním výborem, tedy výborem zemědělským. Děkuji. Děkuji, pane Buzoje. Paní Rile, jenom velmi stručně většina těch důležitých věcí byla řečena. Já se připojuji k tomu, co říkali ostatní. I já děkuji panu Foxu, myslím, že to určitě bude velmi zajímavé stanovisko a shodujeme se na těch hlavních rysech. Chtěl bych zmínit dvě věci, jednak jsou to zemědělské dotace. Myslím, že v mnoha členských státech také v Německu jdou dotace na potravinářské koncerny nebo velkopodniky. Já nevím, jestli tady nedochází k narušování hospodářské soutěže, když tolik těchto dotací jde těm velkopodnikům. Další věc, o které hovořil už pan Buzoj, je to kartelové právo, dominantní postavení na trhu. Myslím, že se jenom velmi málo zkoumá, jestli už na evropské úrovni neexistuje eh, příliš velká koncentrace poskytovatelů. Možná, že by bylo dobře eh, mít nějakého ombudsmana, který by to sledoval. Jednak se používá kartelové právo v oblastech, eh, ve kterých já u toho mám velký otazník, například pokud se mlékaři, ti, kteří, farmáři, kteří produkují mléko, snaží mezi sebou domluvit, aby vyjednali lepší ceny u odběratelů, tak je otázka, jestli je tím porušováno kartelové právo. Jestli to vůbec něco takového je upraveno. Já si myslím, že na to bychom se také měli podívat. A potom je to ta věc s osvědčenou praxí a to já samozřejmě všechno podporuji. Už nám nezbývá moc času, pan Londera z komise, ale je tady, takže možná by jenom velmi stručně chtěl říci a představit se nám, abychom věděli, ehm, eh, kdo jste, protože určitě mezi nás přijdete mnohokrát. Děkuji. Dobrý den. Já jsem Pierluigi Rondero, pracuji v Evropské komisi, eh, v Generálním ředitelství pro zemědělství Podílel jsem se na přípravě sdělení o lepším fungování potravinové řetězce. Včera na, u nás proběhla první diskuse o tom pracovní dokumentu, který předložil Jose Bové z výběru pro změdělství. Je to velmi ambiciozní pracovní dokument, který se pravděpodobně odrazí v té zprávě závěrečné. A my jsme včera konstatovali, že seznam otázek, které jsou tam obsaženy, jdou eh, trochu na trá, jde trochu na trámec sdělení komise, protože sdělení komise se zabývá tím, jestli eh, v letech 2007 a 2008 trh fungoval dobře, kdy došlo k tomu velkému nárůstu cen. A my tam poukazujeme zejména na dvě věci. Na distribuci a na mechanismy, obchodní mechanismy. A nabízíme několik doporučení v těchto oblastech. A to, o čem píše pan Bové, jde mnohem dál Eh, samozřejmě to může posloužit pro naši následující diskusy. Já jsem se včera sešel s panem Foxem ohledně jeho zprávy, abych, eh, abychom se domluvili na spolupráci a samozřejmě jsem připraven eh, s ním spolupracovat, jakož i s panem Bovem v eh, mnoha věcech, o kterých hovoří a rád se samozřejmě vrátím na tento výbor, eh, o to, abych o tom s vámi mohl diskutovat. My vám děkujeme a těšíme se také na spolupráci. Pane Fox, chcete to všechno zhrnout? Eh, navrhnu vám ještě termíny, abyste nám řekli, jestli s tím nesouhlasíte. Je to, odpovídá to trochu tomu, co dělá hlavní výbor. Do 8. dubna byste měl poslat svůj návrh na překlad. My potom se na to podíváme 27. 28. dubna. Doufám, že na to bude mít dostatek času. 10. května termín předkládání pozměňovacích návrhů, jejich zvážení 2. června a hlasování na tomto výboru 3. 6. a hlavní výbor by mě potom hlasoval 28. června, abyste měl čas s nimi vyjednat eh, co největší zohlednění našich připomínek. Takže prosím, mi podpořte, jestli s tím souhlasíte a eh, zahrňte dosavadní diskusy. Děkuji, pane předsedo, myslím, že to vyhovuje. Nebudu opakovat to, co již říkali kolegové, dovol bych si jenom poděkovat eh, a říci, že se těším na spolupráci s nimi. Já vám děkuji. Tím uzavíráme naše dopolední schůzi. Byl by rád, byste ve tři hodiny přišli přesně a sice proto, že mezi námi přivítáme španělského státního tajemníka pro ruské záležitosti, který bude hovořit o všech věcech, které nás zajímají. Možná bude hovořit také o strategii 2020 a byl bych rád, kdybychom tady byli hodně zastoupeni a těším se, že se ve tři uvidíme.